Dobré odpoledne. Vítám všechny kolegyně na pokračování našeho společného zasedání. A my jsme odložili jeden bod na pořadu jednání, který se týká společné zemědělské politiky a její regulace. A zpravodaje Tamáš Deutsch, Jana Ivanova a další. A z Evropského účetního dvora vítá mezi námi pana Kretána. A já se nyní ptám, zdali nejdříve chtějí hovořit zpravodajové, a nebo zdali má dnes hned hovořit eh, zástupce Evropského účetního dvora. Tak prosím, pane Kretane, máte slovo. Merci, Děkuji mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové. Dovolte, abych vám nejprve poděkoval za to, že jste mě pozvali, abych vám prezentoval stanovisko účetního dvora k legislativnímu návrhu komise týkající se reformy společné zemědělské politiky. Týká se to těch čtyř základních principů, které charakterizují tuto reformu. Začíná se konstatováním účtu Eh, účetního dvora týkající se kontroly účetních uzávěrek. A já bych tady se soustředil na ty čtyři body. Za prvé, zjednodušení společné zemědělské politiky. Zdá se mi, že třeba říci, že komise se snažila odpovědět na určité připomínky parlamenty, rady i soudu, co se týče zjednodušení. Vzal bych tady dva příklady. Na jedné straně režim základních pladeb eh, nahradí dva původní režimy SPS, režim jednotné platby a režim na plochu, které se aplikovaly pro zemi, které přistoupily k Evropské unii v roce 2004. Takže tady bude mít jenom jeden režim Režim jednotné platby s těmi dvěmi 20 eh, mož, s těmi dvěma možnými prostě projevy zmizí. To bude zjednodušení. Další příklad se týká dalšího zjednodušení pro malé zemědělce nebo malé zemědělské podniky. Komise uznala také problém a navrhla řešení, které podle našeho názoru budou velice těžko praktikovatelné a k tomuto bodu se za chvilku vrátím. A to je, proč globálně účetní dvůr se domnívá, že společná zemědělská politika je úlohou nesmírně komplexní. Dovolte mi, abych uvedl tři příklady této komplexnosti a obtížnosti, abych ilustroval to, co chci vyjádřit. Co se týče venkovského rozvoje, tak rámec navržený obsahuje šest různých úrovní rámcí pro tyto aktivity po společném nařízení týkajících se strukturálních fondů až k jednotlivým legislativním vnitrostátním nařízením. Druhý příklad, co se týče podmíněnosti. Účetní dvůr konstatuje, že reorganizace legislativní politiky podmíněnosti eh, by měla sloužit zjednodušení, ale toto zjednodušení se ehm, může zatím jenom jaksi jevit, ale nezdá se nám, že by tady došlo k reálnému zjednodušení jako takovému. Třetí příklad, to je otázka aktivních zemědělců a stropu pro platby jim poskytované. Komise eh, se snažila lépe zacílit pomoc aktivním zemědělcům a plánovala strop pro jim vyplácené pomoci. Účetní dvůr eh, sdílí tuto diagnostiku komise. Jenom detaily a navržená legislativní opatření se zdají příliš obtížná a domníváme se, že budou poměrně obtížná uplatnit je v praxi účinným způsobem. Eh, účetní dvůr se domnívá, že obecné nařízení by mohlo dát obecnou definici aktivního zemědělce a mohla by řídit tuto legislativu pro eh, to, aby potom se to v konkrétním případě mohlo aplikovat eh, podle jednotlivých případů, protože se nám zdá příliš málo pravděpodobné předem si uvědomit všechny možnosti, které se v praxi objeví a zahrnout je v nějakém obecném legislativním textu. Můj druhý bod se týká eh, vlastně cíle jednotlivé společné zemědělské politiky. My se domníváme, že legislativní návrhy nedodávají dostatečně jasné odpovědi na otázky vědět, Čemu přesně má posloužit společná zemědělská politika? Proč tyto druhy pomoci? Je tomu tak, že návrhy, které byly předloženy, se zakládají především na prostředcích, to znamená na finančních prostředcích, které budou věnovány na jednotlivé druhy pomoci a také podmínky pro tyto druhy pomoci, než aby se spíše vysvětlily výsledky, které se očekávají z uplatňování tohoto nařízení ale byla to právě výměna koncepcí, výměna politiky prostřed, kroků vůči politice výsledků, která byla oznámena ze strany komise a my máme pocit, že tohoto cíle nebylo dosaženo. Tady bych vzal také nějaký čtyři příklady, vezmu k tomu, eh, co tím vlastně chci říci. Co se týče přímých pladeb, to je můj první příklad – Eh, účetní dvůr konstatuje, že se tady nic neříká o cílech těchto pladeb ve článcích nařízení, ani o cílech, ani o výsledcích, eh, kterých chce tato politika dosáhnout. Druhý příklad, co se týká přerozdělování potvory, eh, podpory promiňte, mezi jednotlivé příjemce. Eh, Eh, eh, tady nejsou žádná specifická, eh, žádné specifické úpravy. To znamená, odděly, rezultivé přidělování zůstává zatím podle obdělávaných ploch. To znamená, že velké plochy obdělávané budou využívat největší příděly pomoci. Jistě k určitému pokroku tady došlo, určité zemědělci, určití zemědělci budou ale v nevýhodě. Mladí zemědělci budou mít dodatečnou pomoc na hektar, ale v celku účetní dvůr konstatuje, že navzdory tomuto pokroku zůstává tento návrh komise stále ještě plný protikladů, která již existovala v tom předešlém režimu. A sice v následujícím rozporu, že na jedné straně se tady chce dosáhnout lepší individuální podpory a na druhé straně právě tady se nedosahuje této individuální specifické podpory při jednotlivých pěstováních, například biodiverzita, mm, není moc podporována. Za třetí, Třetí a poslední příklad, co se týče vlastně těch cílů, tady se jedná o podmíněnost a ekologický rozměr, eh, který se má přidávat k základní platbě. Cíle a výsledky týkající se podmíněnosti a ekologická složka přímé platby není adekvátním způsobem definována. To znamená, víme dobře, že existují vědecké studie, které prokazují účinnost a nezbytnost takových opatření, jako je definice zájmových ekologických zón či pásem, Čili legislativa jde dobrým směrem, zejména co se týče biodiverzity, tak tady máme Eh, velkou evidenci vědeckou k tomuto bodu, ale nařízení eh, nepředepisuje jasná konkrétní opatření v této oblasti a proto neuvádí konkrétní podmínky pro tato opatření. Čtvrtý a poslední příklad k tomuto bodu se týká venkovského rozvoje. Co se týče venkovského rozvoje, Rámec nařízení eh, počítá s extrémně různými opatřeními. Účetní dvůr se domnívá, že tyto cíle jsou příliš eh, rozdílné, příliš různé, jich příliš mnoho. Měly by být stanoven, mělo by být stanoveno méně cílů, ale více jaksi koherentních. Můj třetí bod – se týká eh, supervize nebo dohledu ze strany komise nad eh, řízením eh, zemědělské produkce v jednotlivých členských státech. Nejprve dvě poznámky k platebním agenturám. Jak víte, členské státy mají ty platební agentury, které, to jsou ty, které vyplácejí, ty národní agentury, které vyplácejí peníze příjemcům. A účetní dvůr se domnívá, že komise, která nese v konečném důsledku odpovědnost za uplatňování rozpočtu musí také kontrolovat už od počátku tyto platební agentury, to znamená, musí být věrohodné a musí být skutečně doložitelný systém, v jakém fungují, protože v minulosti tady existovala celá řada nesrovnalostí. A zároveň, co se týká těch certifikujících orgánů, ty nejsou tedy uh, jmenová, pardon, jsou jmenovány členskými státy, ale komise použije práci těchto um, gremí jako určité ujištění. A z tohoto důvodu je třeba, aby tady došlo k určitému ověřování jejich systému, jaký tedy aplikují tyto jednotlivé vnitrostátní certifikační úřady. Druhý bod, který se týká těchto certifikačních úřadů, se týká skutečnosti, že komise navrhuje udržet jejich roli pro legálnost, sledování legálnosti pladeb. Jak víte, tak odpovědnost těchto certifikačních úřadů se týká jenom věrohodnosti účtů, ale účetní dvůr navrhuje, aby oni sledovali také legalitu pladeb. A domníváme se, že by to znamenalo důležité a účinné posílení jejich funkce. Ale je třeba poznamenat, že způsobem, jakým to přenesla komise do nařízení, nás skutečně překvapuje. Je tomu tak, že návrh nařízení upřesňuje, že do budoucna by tyto certifikační úřady by neměly eh, kontrola účty, ale eh, měli by prostě se spoléhat na to, co potvrdí generální ředitel těch, kteří platí, čili těch platebních agentur. A my se domníváme, eh, že pakliže to bude takové prohlášení věrohodnosti, tak to by neznamenalo úplně prostě kontrolovat věrohodnost pladeb. My se tedy domníváme, že je třeba přesně víci eh, vědět, co chce komise říci v tom respektivním článku, který se tohoto problému týká. Teď se dostávám ke svému čtvrtému a poslednímu bodu, ale ten bude trošku delší. Tento čtvrtý bod se týká čistoty účtů a snižování pladeb v případě že pravidla či podmínky pro obdržení platby nebyly dodrženy, eh, čili čistota účtů. Účetní dvůr konstatuje, že cíl procedury je takový, že je třeba sledovat cíl a definici tohoto procesu tak, jak to bylo v soud a jak je to v současném finančním nařízení ve článku 53 a ve výkonném nařízení ve článku 42 v prováděcích nařízeních. Účetní dvůr několikrát připomněl, že obecným cílem je umožnit komisi aby dostal své konečné odpovědnosti při výkonu rozpočtu, zejména v případě zemědělských výdajů, které jsou vydávány jednotlivými členskými státy ve sdíleném řízení. A proto tato konečná odpovědnost přísluší z jedné strany komisi a proto musí fixovat, stanovit platby, které tedy byly skutečně podle pravidel vynaloženy a které může rozpočet tedy uvolnit, anebo platby, které nejsou slučitelné s pravidly. A toto určování výdajů, druhu výdajů, které komise považuje za legální, Eh, regulérní a tudíž mohou být vydány z rozpočtu, stále ještě není zahrnuty jako povinnost komise v nařízení. Tudíž tenhle, tento bod tady neexistuje, tento cíl tady v nařízení chybí. To znamená, stále ještě to tady není nějakým pozitivním rozhodnutím formulováno. A stále tedy v doméně účtu účetní dvůr konstatuje, eh, že tady nenacházíme eh, žádné úpravy týkající se paušálních pladeb. My jsme totiž kritiko, kritizovali ten původní způsob používání eh, paušálních korekcí nebo korekcí, paušální, korekcí paušálních pladeb ze strany komise konstatujeme, že systém, s kterým se počítá pro finanční opravy, je jiný než to, s čím se počítá pro eh, regionální rozvoj, pro evropský rozvoj a pro fond soudržnosti. Ve skutečnosti je tomu tak, že pro strukturální fondy, kde komise navrhuje paušální eh, opravné prostředky, Tady komise vychází z toho, že význam nesrovnalostí má přednost před paušálními opravami ze strany komise. Na druhé straně, tato možnost prostě excesivních eh, oprav paušálních pladeb není přítomna té zemědělské oblasti. Co se týče snižování pladeb, v jakých případech? Ano, tady dochází k snižování výše pladeb, která se může k příjemci dostat, pakliže určité podmínky nebudou splněny ze strany příjemce. Ale k tomuto bodu musím říci, že tedy návrh nařízení, a tady eh, bych rád se zmínil zejména o článku 64 nařízení, je velice matoucí, eh, protože tady je taková umělá, já jsem vůbec nepochopil, oč se praví, tady je snižování pladeb na jedné straně a na druhé straně uvalení pladeb na snižování pladeb. A vůbec nechápu rozlišování mezi těmito dvěma body a šli bychom trošku dál a vyjdeme-li ze článku 64 ke článku 87, tak mám pocit, že nařízení má pocit, že sankce týkající se snižování pladeb se netýkají legality pladeb. No a tady znovu musím říct, to je tedy velice překvapivé, protože konkrétně to znamená, že příjemce který prostě nesplnil ustanovení, e, ne, dostane oficiálně jakoby legální platbu, ale příjemcovi se zadrží určitá část jako e, sankce za porušení. No, nepochopil jsem prostě logiku tohoto ustanovení. Tato politika snižování eh, pladeb je evidentní eh, součástí takzvané podmíněnosti. Eh, jistě jde o to, aby se respektovala ta podmín, aby se respektovaly předpoklady pro podmíněnost, ale dovolte mi dvě připomínky k tomuto bodu. Co se týče snižování za porušení s povinností dodržování podmíněnost, tady máme povinné dodržování podmínek, které musí dodržovat veškerý zemědělský pěstitele, aby mohli dostávat veškeré integrované zemědělské platby a aby tedy nečerpali ilegální platby, ale bohužel to není koncepce, která je schválená v nařízení. A na závěr stále ještě se to týká podmíněnosti. Účetní dvůr konstatuje, že systém snižování pladeb eh, co se týče podmíněnosti, byl oslaben, protože obecný procentuální díl v bývalém nařízení byl 3% a to už se vůbec neobjevuje v novém návrhu nařízení. Dobře, já tedy skončím tady, ale eh, řekl bych jenom možná na závěr, že nelze zapomínat na to, že tato reforma a uplatňování této reformy Eh, budou uplatňovat především správní soud a členské státy. Ale tady prostě to může vést k 15% zvýšení administrativních nákladů a bylo dáno příliš málo informací, které by mohly ukázat, zda tyto dodatečné náklady vzniklé pro jednotlivé členské státy eh, budou dostatečně kompenzovány, tak aby stále ještě zůstala účinnost nové zemědělské politiky. Čili Zastavím se tady, ale chtěl jsem přece jenom vyzdvihnout jenom zájem kontaktů, které jsme měli s vámi, se zpravodaji z vašeho výboru. Vedli jsme velice konstruktivní spolupráci s nimi a za to chci vřele poděkovat. Děkuji. Eh, Děkuji vám, pane Kretane, za prezentaci této velice důležité zprávy v k velice důležité oblasti eh, politiky EU. My k tomu položíme jistě celou řadu otázek. Mě výsledek vaší práce připadá tak, že pouze 15% má být ušetřeno a proto bychom víceméně tuto reformu měli zastavit. A já k navýšení, k navýšení o 15 administrativních nákladů a e, my bychom tomu v každém případě měli zabránit. A nyní se chci zeptat, kdo ze zpravodajů si nyní přeje slovo. Paní Ivanová nebo pan Deutsch nebo paní Holmajer tady v současné době nevidím. Technická připomínka? Omlouvám se, pane předsedo, nebylo by lepší, kdyby nejdříve hovořila Evropská komise, než se vyjádříme my? jestliže bude s tím výbor souhlasit. Většinou bývá takové pravidlo, že se chopí slova zpravodajové, ale toto je velice důležitá záležitost a jestliže výbor s tím souhlasí, pak můžeme požádat o stanovisko zástupce komise. Ano, je to v pořádku, souhlasí s tím také zpravodajové, ano, ti souhlasí, takže proto žádám komisi, aby reagovala. Ano, je to pan Pačeko? Prosím, máte slovo. Oui, merci beaucoup. Euh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také všem poslancům za možnost hovořit hned po té, co hovořil ctihodný zástupce účetního dvora, kterého zde také vítám. Chtěl jsem také poděkovat soudu za jeho stanovisko, protože to pro nás znamená velice účinnou pomoc při přípravě reformy zemědělské politiky. Eh, chtěl jsem také mm, poděkovat, že, komis, že soud uznává to úsilí, které si komise dala při vypracování návrhu tohoto nařízení. Eh, právě pro zjednodušení rád bych eh, řekl, tak jak již tady zaznělo, že co se týče způsobu pladeb, spojili jsme prostě ty dva modely pladeb a co se týče zavedení zjednodušení pro jednotlivé příjemce a domníváme se, že to bude nejenom pro ty příjemce, ale vlastně pro celou komisi zjednodu a můžeme vlastně tím usnadnit ty správní poletky pro dvě třetiny zemědělců. Eh, návrhy komise týkající se aktivního zemědělce, a to je bod, ke kterému se také vyjádřil eh, zástupce soudního dvora, eh, pakliže si tady přijete zjednodušení, my jsme ještě příliš vzdáleni od nějaké formulace. Hm, právě se zamýšlíme nad tím, jakým způsobem bychom mohli definovat aktivního zemědělce tak, abychom tam zahrnuli skutečně všechno. Aby to byl ten, který bude moci obdržet platbu, ale zároveň aby to neznamenalo žádnou dodatečnou zátěž pro členské státy. A také právě přemýšlíme, že bychom vytvořili určitý černý seznam, negativní seznam těch, kteří by tam neměli patřit. A co se týče zavedení kapingu, to jde také ve směru spravedlnějšího rozdělování přímých pomocí. Co se týče nejdůležitější role těch certifikačních úřadů, ty musí dodávat nejenom eh, eh, tu prohlášení o věrohodnosti jednotlivých příjemců, ale také o správnosti obchodních či platebních transakcí. Komise již dělá audit těchto certifikačních úřadů a analyzuje také rizika tak, jak to účetní dvůr žádá. Účetní dvůr vyzdvihuje, že nařízení není dostatečně cti žádostivé, co se týče zjednodušení. Já už jsem se k tomu vyjádřil eh, s ohledem na tu definici aktivního zemědělce. Tady je jistě kritika oprávněná a my se snažíme nalézt alternativy, jak už jsem to oznámil. Máme tady ten rámec pro rozvoj venkova, eh, kde hraje ještě roli, jak řekl účetní dvůr, eh, roli příliš složitá podmíněnost, ale co se týče venkovského rozvoje, tak tady máme čtyři strategické rámce a eh, chceme prostě tady upřesnit údaje a tady chceme skutečně reagovat na připomínky účetního dvora. Co se týče té eko podmíněnosti, my se domníváme, že už máme poměrně vyčerpávajícím způsobem popsané ty podmínky. Je třeba ještě zjednodušit možná ta reglementární upatření a přispět tak eh, k dosažení cílům, zejména pro dosažení snižování ohřívání klimatu, ochrany životního prostředí a zdraví občanů i zvířat. Ale tady prostě musíme sladit vše i s dalšími cíly v jiných oblastech. Pan Cretan také uvedl příklad, že stále ještě dostatečným způsobem nekonáme co do přímých pomocí ve specifických situacích. My to činíme ve venkovském rozvoji, kde si myslíme, že máme co získat, kde každý zemědělec má možnost dostat se k určité pomoci, aby mohl dosáhnout určitého cíle. Ale v rámci přímých pladeb, kdybychom museli určovat pro každého zemědělce, jaké jsou specifické náklady, které třeba kompenzovat, tak bychom se odstli v situaci, která by šla eh, do protichudného směru, než je zjednodušení. Prostě zapletali bychom se do čím dál tím větších administrativnějších potíží. Soudní dvůr se domnívá, že návrhy komisy nemají dostatečný přístup k údajům, aby bylo možno vyhodnotit výsledky a dopad. Já se domnívám, že Naopak, poprvé náš návrh tady vlastně dělá úplně novou politiku, společnou zemědělskou politiku. Máme tady článek 110, co se týče horizontálního nařízení, kde se počítá eh, s se sledováním a monitoringem zemědělské politiky, co se týče dosahování cílu a budeme tady také uh, Eh, mít indikátory, podle kterých se to bude řídit, ten monitoring a evaluace. A co se týče poznámek Soudního dvora o eh, nezbytnosti dávat údaje platebních agentur jednotlivých států a přizpůsobit se nové eh, politice. My e, sdílíme e, tyto obavy a my, my jsme v dialogu s platebními agenturami a je nám jasné, že budou potřebovat čas, aby se přizpůsobili e, eh, no, té zemědělské reformě. Ale víte, na základě rozhovoru s radou, i tady v Evropském parlamentu, že reforma zemědělské politiky nám dá dostatek času pro to, abychom mohli vést dost rozhovoru, abychom mohli dát, dát možnost platebním agenturám, aby se přizpůsobilo stejně tak, jako ty certifikační úřady a budou mít dostatek času na to. A závěrečná poznámka z mé strany, eh, to zjednodušení, které je nesmírně důležité, pro nás znamená skutečně zásadní prvek, ale ne všelek. Je třeba sledovat cíle naší politiky, přímá podpora, otevřenost eh, ve finančním řízení. Myslíme si, že se nám podařilo dosáhnout dobré rovnováhy, ale velice pozorně si prostudujeme stanovisko účetního dvora, abychom dosáhli ještě lepšího zjednodušení. Děkuji mnohokrát. Ja, Děkuji vám za vaše stanovisko. A nyní dávám slovo zpravodaji. Jako první bude hovořit paní Ivanová, zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji komisi za první stanovisko. Také děkuji účetnímu dvoru, zvláště panu Kretenovi za skvělou spolupráci. Já jsem zpravodajkou stanoviska k horizontálním záležitostem, takže se k tomu vyjádřím z této záležitosti. Já se domnívám, že toto nařízení musí být zlepšeno v výsledcích, e, zjednodušení a také analýza výdajů a přínosu. Pokud se týče výsledků, tak nová společná zemědělská politika musí být zaměřená na výsledky. Nyní hovoříme neustále o výdajích, ale nejsou tady zatím úpravy a ustanovení pro rozumný a zdravý finanční management. Já doufám, že toto také ještě nastane a budeme také e, měřit efektivitu využívání těchto programů. Potom za druhé prevence. Myslím si, že je vždy levnější provádět prevenci, než něco opravovat později. Já také podporuji doporučení účetního dvora, pokud se týče posílení preventivních opatření, e, cílení například certifikačních orgánů a platebních agentur. Je třeba, aby byly již monitorovány zřizovány na začátku, když budou zřizovány, než aby se dělala ex post analýza. Za třetí potom hodnocení výdajů a přínosů nového návrhu 15% nárůst administrativních nákladů se odhaduje, ale máme tady skutečně analýzu nákladů a přínosů tak, abychom znali efekty a dopady těchto změn. Bude to o 15% navíc, nebo jak to vlastně bude? Já se domnívám, že my potřebujeme jasnou odpověď na tuto otázku. A za čtvrté zjednodušení. To či, o čem hovořil pan Kretan. Já si myslím, že zajisté potřebujeme zjednodušené postupy a toto já vítám. Já také vítám úsilí, které zde bylo vykonáno, ale nadále tady existují problémy týkající se křížové schody a kde máme nadále různé úrovně rozhodování. Mám několik konkrétních otázek na komisi, které by byly již z části položeny, ale zatím jsem neslyšela odpovědi, proto je zopakuji. První otázka týkající se certifikačních úřadů a orgánů podle článku 9 stanoviska tedy nařízení, certifikační orgány budou se vyjadřovat především k eh, managementu a tedy k prohlášení věrohodnosti, ale nebudou se vyjadřovat k vedení účetnictví. Já se ptám, proč byla udělána tato změna a jestliže tomu rozumíme správně, myslíte si, že tento postup vytvoří eh, solidní bázi pro monitoring a kontrolu? Druhá otázka se týká vypořádání účetnictví. Já se ptám, proč v zemědělství nemůžeme používat stejný eh, model jako v politice soudržnosti protože tak bychom mohli získat odhad nesrovnalostí lépe. A tady v podstatě se snažíme jenom rozšiřovat opravy a korektury eh, eh, paušálních plateb. A dále mě zajímá, co znamená slovo sankce, e, postih, především článku 97, tam, kde se to dá vykládat tak, že sankce nemohou být také zakalkulovány do odhadované chybovosti. Můžete toto prosím ještě vyjasnit? A poslední otázka se týká křížové podmíněnosti. Hovořili se o tom, že malí zemědělci budou vyloučeni z postupu křížové podmíněnosti. Ale máme velké plochy v Evropě, kde pracují pouze malí zemědělci. Znamená to, že tyto oblasti budou vyloučeny z těchto pravidel. Já také chápu, že prověrky a kontrola je složitá a zaujímá hodně času, ale Například účetní dvůr navrhoval, aby se postupovalo na základě namátkových kontrol a aby se úplně od těchto kontrol neupustilo. To je všechno. Děkuji. Děkuji vám. A nyní Tamáš Deutsch jako spoluspravodaj. Děkuji vám srdečně za možnost se vyjádřit Vážený pane předsedo, milí kolegové, já bych na začátku uvedl dvě obecné poznámky a potom bych chtěl reagovat na dvě nebo tři konkrétní otázky. Chci poděkovat zástupci účetního dvora Děkuji za dobrou zprávu zástupce účetního dvora. Korábban megszokottaknak megfelelően példaérték. Souhlasím s kolegyní. Toto je o pravdu. byla to skvělá spolupráce s účetním dvorem. Jelezni, hogy eh, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban vagyunk. Az előtt... Tak eh, především jsme ve výboru pro rozpočtovou kontrolu v minulých letech byla společná zemědělská politika podstatnou částkou a to v letech 14 až 20 bude beze změn. A zatím nemáme konečné částky nicméně kolem 30 miliard eur to bude, čili to už je spousta peněz. Kdyby šlo o miliony nebo stovky milionů eur, tak to už bychom volali po přesných pravidlách, ale, pravidlech, ale teď jde o daleko více peněz. Čili skutečně my musíme postupovat velmi podrobně po s velkou pečlivostí a de facto se tou otázkou zabývat trošku kritičtěji. Druhý bod. Já se domnívám, že se osvědčilo řešení eh, tedy spojení zemědělské politiky a rozvoje venkova. Já myslím, že můžeme být rádi, že ani v návrhu Evropské komise, ani v práci Evropského parlamentu nevznikla žádná otázka, žádný nápad, že bychom to měli zase oddělit. To vlastně znamená, že společné řízení obou těchto oblastí se osvědčilo také v politice soudržnosti. Já tedy k tomu, co tady zaznělo, bych se chtěl vrátit k jedné otázce. Jsem přesvědčen, že Evropský parlament a Rada, respektive také Evropská komise, ve většině případů ve své legislativní práci cílí na zjednodušování právních norem. Eh, samozřejmě, že zjednodušování nemůže být cíl sám pro, sobě, ale, eh, sám pro sebe, ale jde o zjednodušování konkrétních politik. Legislativní návrhy nicméně mají k tomu cíli zjednodušování hodně daleko. Často jsou nesrozumitelné, komplikované, eh, těžké v praktickém uplatňování a jejich eh, prováděním vznikají národním institucím tímto prováděním pověřené náklady navíc. Já eh, jsem se zabýval návrhy na úpravu zjednodušení, eh, tedy reformy zjednodušení reformou. Zhoduji se s panem zpravodajem, že ano, je zde deklarováno zjednodušení, ale v praxi by naopak mohlo dojít eh, ke komplikaci celé situace. Já myslím, že si musíme nalít eh, čistého vína. Není možné hovořit o zjednodušování a konat opak. Ano, já jsem pro zjednodušování, ale bohužel ten systém se pořád dále komplikuje. Druhá otázka je kontrola. A kontrola hlídání toho, co se děje. O tom hovořila i kolegyně Ivanová. Já myslím, že přístup účetního dvora můžeme jedině vítat. Jsem přesvědčen, že v oblasti rozvoje venkova je velmi důležité to, aby Evropská komise spolehlivost toho zjednodušování přeskoumala dříve, než se začnou vyplácet prostředky. Je prostě třeba vypracovat systém kontroly, kterému lze věřit. A velký problém vidím v tom, že pokud se týče ELER, cíle eh, formulované cíle formované komisí tady nejsou snadno dosažitelné. Já se také domnívám, že eh, dosahování cílu a vlastně výsledky, že toto je třeba postavit do popředí. Nicméně spatřuji zde rozpor. Na jedné straně Evropská komise tvrdí, že musíme stanovit koncentrované jasné cíle, Tomu ovšem vůbec neodpovídá praxe, kdy na eh, nižších úrovních eh, neustále přistupujeme na kompromisy a cíle nejsou sformulovány jasně, čímž eh, tady vzrůstá nebezpečí dvojího financování rozvoje venkova. Čili musíme se skutečně jak si více soustředit na cíle. Nicméně já tedy děkuji, děkuji také na, za práci účetního dvora, děkuji panu zpravodavi a čekám, co bude dál. Ano, děkuji. Tak tady zazněla celá řada otázek. Nicméně vzhledem k tomu, kolik lidí se hlásí do debaty, navrhuje, abychom ještě tedy jednoho člena výboru nechali promluvit a potom tedy se pustíme do odpovědi a pak bude další kolo. Děkuji vám, pane předsedo. Nečekal jsem, že se na mě dostane tak rychle. Chtěl bych poděkovat eh, srdečně panu Kretánovi nejenom za to, že tady ta zpráva je. A já si myslím, že je velice důležité, že zde zasnívají tak kritické komentáře ze strany účetního dvora. Členské země i tento parlament v podstatě vnímají účetní dvůr jako jakési zrcadlo, nastavené zrcadlo. Já jsem pečlivě naslouchal prezentaci pana Kreténa a prostě je tady eh, co si, čemu se neustále vyhýbáme. Hovoříme neustále o zdrojích, ale nikdy o cílech či výsledcích. Není to náhodou tak, že členské země prakticky nemají zájem o výsledky, že jim jde pouze o prostředky. Máme tady 27 členských zemí a ve všech 27 Eh, ve 27 případech eh, zajímalo příslušné ministry jenom to, kolik eh, jim zůstane peněz. Já vím, že tak bylo třeba také u nás v Holandsku. Náš minister si vzal kalkulačku, řekl, podívejte se, tady ztrácíme příliš mnoho a já chci, aby to tak nebylo. Ale mě skutečně zajímají výsledky. Nezajímá mě ani tolik eh, navíc administrativa, zátěž a tak dále. Ale jde prostě o to, aby se eh, české země hlásily k cílům eh, zemědělské politiky a ne jenom k penězům. Děkuji vám takže teď si sehneme odpovědi. Bylo tady několik otázek namířených přímo na komisi, takže dávám vám slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ano, eh, zazněla tady řada otázek od paní zpravodajky Ivanové. Eh, ten eh, Certification Board, to je otázka, jestli bychom měli používat stejný model jako u fondu soudržnosti. Ano, my používáme stejný modul, opíráme se o stejné finanční nařízení a systém, který využíváme v zemědělství, tak to je model, který se nyní navrhuje eh, ke zavedení také u dalších fondů eh, řízených společně. Tak samozřejmě, že o tom můžeme eh, debatovat. My myslím, že s paní Ivanovou se brzy sejdeme, abychom to projednali a také pan Kreta eh, také s ním se budeme bavit o této věci. Pokud se týče postihu v oblasti cross compliance, tak eh, cross compliance to se vlastně neváže na platbu, tam je vlastně jenom jakási povinnost eh, správného hospodaření. No a eh, pokud eh, tomu tak není, tak je trest a to je postih a to je pokuta, to znamená, že jsou mu škrtnuty prostředky, část prostředků, které by měl dostat na přímých platbách. Také, pokud jsem správně rozuměl té otázce, tak jde o výjimku pro velmi malé farmáře z cross compliance, čili my máme tedy mnoho v Evropské unii a já bych chtěl eh, zdůraznit to, že ti malí eh, sedláci, ačkoliv eh, jejich mnoho v Evropské unie, tak na celkové produkci se podílejí třemi procenty, čili to je celkem velmi málo a to znamená, že to by vzhledem k cílům naší politiky to není tak podstatné. Panu Dojčovi, tady je otázka komplikovanosti našich návrhů. Ano, tak my se snažíme ze všech sil, abychom eh, vzhledem k tomu, že máme různé politické cíle, to znamená zajištění příjmů pro farmáře, lepší regulace, lepší územní vyváženost, a to jsou vlastně jen i opravdu velké cíle. Takže jde nám o to, aby ty nástroje, které používáme, byly co nejjednodušší a samozřejmě jsme otevřeni dalším návrhům na jejich zjednodušování a také jde o snižování administrativní zátěže. Tady máme číslo 15%, to znamená, to je růst administrativní nákladů. A my to vlastně máme v posouzení dopadů. Tak e, toto je číslo, které obsahuje náklady pro farmáře a zároveň e, náklady e, v státní administrativě. Čili eh, eh, pro farmář to ale znamená jenom více práce s vyplňováním dotazníků, takže to nejsou skutečně náklady. No administrativa je administrativa. My tedy musíme říct, že jsme se pokoušeli zmenšit objem administrativní práce. My tedy nyní pracujeme na zjednodušeném přístupu a také uvažujeme, eh, jak provádět kontroly, eh, jak eh, tedy v tom rozvoj venkova, první pilíř, zazeleňování a tak dále s ohledem na snižování nákladů. Děkuji, pane předsedo. Ano, děkuji a můžeme se pustit další, do dalších řečníků. Jan Mulder. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se chtěl soustředit na dva ze čtyř bodů, které zmínil účetní dvůr. Ta především kritéria pro platby. Komise, pokud tomu správně rozumím, je eh, pyšná na to, že v roce 2020 bude rozdělení plateb mezi členské země daleko eh, rovnější než je dnes. Já tedy nevím, jestli je toto správné kritérium protože tady jde vlastně, ehm, to je vlastně eh, podpora eh, příjmu a je to jaksi na uznání služby, které tady eh, farmáři provádějí ve prospěch společnosti. Já si myslím, že by se to nemělo být zase až tak rovné, že by se toto mělo řídit taky cenou půdy. Prostě tam, kde je půda drahá, tak je tam také ekologická opatření jsou dražší než tam, kde je levněji. Já tedy doufám, že komise to vezme v úvahu. Zajímalo mě, jestli má nějaká přesná kritéria, podle kterých se bude stanovat, eh, stanovat oprávněnost plateb. Jestliže ano, tak jak ta kritéria přesně vypadají. Za druhé, certifikační orgány, ty by měly mít daleko důležitější roli, eh, čili to nám zajistí kvalitu a tak dále. Nicméně eh, schvalování těch certifikací je v rukou členských zemí a já bych řekl, že kdyby komise eh, tedy pokud má komise důvěru v tyto certifikační orgány, pak by je měla tedy schvalovat sama. Proč tomu tak není? To jsou mé dvě otázky. Děkuji panu kolegovi Janu Madrovi a teď eh, další kolega. Okay. <clears throat> Uh, I have only one. Já mám jenom jednu otázku, ale předtím ještě chci něco říct, abych eh, tedy si připravil půdu. Každé ráno si pokouším připomínat, proč tady jsme a to přímo souvisí s tím, co se chci zeptat komise. My hovoříme o třech z těch miliardách eur. A tato je obrovská eh, vlastně propast eh, k našim občanům, protože eh, to je asi největší, největší balík peněz, o kterém rozhodujeme. A občané očekávají, že budeme mít určitou produktivitu. Já jsem včera celý den a část dneška eh, strávil ve výboru zemědělském a já bych skutečně komisi chtěl varovat, až příště budou na zemědělský výbor, tak tam bylo řečeno, a to je odpověď na eh, pana, eh, tady panu Kretánovi, komise říká, že se snaží aktivně zjistit, co to je aktivní farmář. A jakmile e, na to přejdou, tak budou potom pracovat na nějakých kontrolních e, ukazatelích či mechanismech, které se odvodí od této definice. E, já vám mohu říci, že zemědělský výbor něco takového nebude akceptovat. Ta je jasná diskuse to není něco, co by v té reformě eh, mohlo být přijatelné. To je skutečně kritická věc, velmi důležitá věc a opravdu je to otázka našeho nazírání celé této problematiky a opravdu ehm, Tady nejde zase o takové ty drobné detaily technické, eh, teoretická cvičení a tak dále. Eh, my nemáme žádnou definici aktivního farmáře a taky nikdy ji mít nebudem. Ano, děkuji. A ještě další, pan kolega Gajer. Dovolte, abych eh, se rovnou připojil k tomu, co řekl můj předřečník. Samozřejmě je to politický konflikt, který tady musíme vést, ale musíme se ho také odvážit. a že zrovna v zemědělském výboru to nebude mít nejširší podporu, to tedy skutečně není žádné překvapení. Já jako sociální demokrat se strašně těším na to, že moji socialiští, socialisté a demokratičtí kolegové eh, v zemědělském výboru říkají, ano, my se chceme soustředit na aktivní zemědělce, vždyť to se vyplatí. Proto se vyplatí pod naší práce, když už se podíváme na ten blok zemědělské práce když chceme, aby za peníze, které vynakládáme, vzešel také lepší výkon a lepší cíle. E, musíme se totiž vzdálit přesně o to, abychom financovali takovou zemědělskou politiku, která až v neposlední, až v poslední řadě dorazí k zemědělci. Proto chci podpořit panu koleg, pana kolegu Trabantyho, jehož názor sdílím. Jedna z největších desiluzí bylo, když jsem se účastnil konference náměstku ministrů pro zemědělství a tam prostě to, co říkáte, Eh, se mohl podepsat. Pojďte nepřebírat žádné prostě předpisy, nebudeme diskutovat s poslanci o tom, kudy má se společné zemědělství ubírat. A veškerá starost všech 17 přítomných ministrů zemědělství, lépe řečeno jejich náměstků, se řídila tím směrem, jak můžeme získat co možná nejvíce peněz Evropské unie. Nikdo se neptal na co. Všichni se ptali, eh, kolik a šlo to napříč všemi frakcemi. A když se jeden uh, dovolil položit otázku týkající se mechanismu, Mm, kde se vlastně nekontroluje, eh, že se vydávají peníze na plochu a že se jenom konstatuje, že ta plocha musí být v dobrém ekologickém stavu, to může být i důl a nebo golfové hřiště. A když jsme se snažili namítat, že taková ta pozice asi zrovna nebude vedoucí k cíli, nepovede k cíli, no tak to prostě nenarazilo na pochopení. Vidíme, to je to, co podepsal kolega, co, co tady řekl kolega z účetního dvora. A, a co řekl tady kolega, tak je vždycky se jedná o peníze a nikoliv o výsledky. A my přece se musíme snažit eh, vést zemědělskou politiku tak, abychom našli pochopení občanů a občanek, proč platí příspěvky do Evropské unie. My přece musíme se snažit eh, udělat všechno proto, aby se jim dařilo lépe a ne, aby členské státy vyrazily co nejvíce z peněz ze eh, Evropské unie. A proto mohu jedině říci, plně sdílím snahy komise dospět eh, tam, aby peníze skutečně dospěly až k zemědělcům, právě u nich. Čím víc podpory dostanou, tím eh, větší podporu dostanete v tomto výboru. Můžu vám zaručit, nemůžu vám zaručit podporu celého parlamentu, ale tohoto výboru určitě. Děkuji mnohokrát. Ještě jednu přihlášku do diskuse tady mám a potom budu muset tedy ukončit naší diskuzi. Pan kolega Liberacký se ještě hlásil. Děkuji bardzo, paní převodničanci. Tuż politika rolna je tą dziedziną, gdzie mamy największą. E, zemědělská politika je oblastí, kde vlastně máme největší procentuální výdaje v rozpočtu, ale zároveň je to velice citlivá oblast. Hlavní otázka zní, zda skutečně podporujeme výrobce, producenty, zemědělce, nebo zda podporujeme spotřebitele. A druhá otázka je, zda na světovém trhu pro zemědělské produkty si můžeme dovolit svobodu, anebo zda se musíme držet pravidel a přizpůsobovat se pravidlům přicházejícím zvenku. Odpověď, že se musíme soustředit především na občany, to by byla první otázka a první odpověď. No, musíme se přeci řídit pravidly, které používají také naši partneři. A za třetí, nesmíme ztrácet schopnost produkovat a zpracovávat potraviny v Evropské unii, protože se nám může stát, že bychom museli byli odkázáni pouze na jejich dovoz. Dokážeme si představit, že můžeme dovážet možná trička, ale ze 100% dovážet zemědělské produkty, to by bylo nebezpečné a z toho tady vyplývá dilema, jaký má být eh, pojem eh, proporce, vztah mezi prvním a druhým pilířem. Já pocházím ze země, která byla jakoby označována jako nová členská země a eh, tady měla pomoc ve druhém pilíři jaksi větší, bohatší pro strukturu na, v naší zemi ale přímé platby jdou přímo zemědělců a ti to eh, pocitují, vidí to, eh, co končí v jejím, jejich rozpočtu. Jde to do strukturování jejich skupin. A to znamená soustředování výroby a zároveň také vlastnictví půdy. Pokračování současné situace, která jaksi Ehm, zkostnacenou strukturu podporuje. Říká se, že u nás je příliš velká zaměstnanost na venkově a v zemědělství, ale na druhé straně nezvýšíme-li přímé platby, povede to k tomu, že lidé budou z venkova odcházet, to znamená, že se venkov bude opouštět a už teď máme 13% nezaměstnanost a pak by přišlo ještě dodatečná vlna nezaměstnosti a z našeho hlediska, z našeho pohledu sociálnistů a demokratů je tady otázka, zda tedy bychom takový impuls měli v krizovém období vyslat, kdy tedy naše východisko z krize není úplně jasná, zda tedy přispějeme k nezaměstnanosti, anebo zda nebudeme se spíše rozhodovat proto, aby přímé platby se zvyšovaly i když pan Miller eh, řekl, že to je pomoc pro jednotlivé zemědělce a regiony. Samozřejmě tady máme otázku kritérií podle jednotlivých obvodů. Teď to není tak, že by jaksi nejhodnotnější půdy měly největší cenu. Máme tady také určité eh, propojení s produktivitou. Zazněla tady otázka, jak to všechno propojit, abychom vytvořili evropský zemědělský trh, výrobní kapacity a konkurenceschopnost na světovém trhu, protože tato otázka zůstává vyset ve vzduchu. Možná, že by nám k tomu komise něco mohla říci. Děkuji. Ja, vielen Dank, das war wieder... Děkuji. To byla opět celá řada otázek. Nyní žádám komisi, aby se k tomu vyjádřila, než dám slovo posléze zase dalším. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve otázky pana Muldera. Dobře víte, že stávající systém je systém založený na historických číslech. Je to založeno na tom, co každý farmář vyprodukoval v minulosti. To znamená, že ty nejproduktivnější regiony získaly více peněz. Je to spravedlivý systém? Podle našeho eh, názoru ne. My chceme tento historický model nahradit vy jste mi položil konkrétní otázku, jaká existují konkrétní kritéria, která mají být použita pro konvergenci mezi jednotlivými státy. E, máme číslo, ale uznávám, že se nejedná o kritérium, ale je to prvek také e, v rámci diskuse o MFF. A je to také krok tím směrem, aby byly mm, menší, eh, byl tady krok týkající se plateb pro jednotlivé členské státy. A je to opravdu také má to souvislost s distribucí fondů. Pokud se týče certifikačních orgánů, to jsou nezávislé orgány, které mají své vlastní interní auditní standardy. A je důležité, že pokud se týče sdíleného řízení, tak tady se na tom také podílí členské státy, ale je třeba, aby e, e, orgány vykonávaly také kontrolu na základě namátkové kontroly. A já bych nyní se chtěl také vyjádřit k pojmu aktivního farmáře. Já jsem tady slyšel, že aktivní farmář je důležitá koncepce. Musíme zabezpečit, aby zdroje podpora došla pro, byla určena pro ty, kteří skutečně pracují. Ale také jsem tady slyšel, že tady existuje určitá skepse vzhledem k tomu, zdali opravdu eh, dokážeme vypracovat definici aktivního farmáře. A my nyní společně na této definici společně s členskými státy pracujeme a snažíme se vytvořit koncepci. To znamená, že podpora nebude vyplácena oblasti, která není řádně obdělávána a není využívána pro zemědělské účely. A potom za druhé negativní seznam my bychom neposkytli podporu golfovým hřišťům či letištím či podobným zařízením. Takže vytvořit negativní seznam. A pouze v případě, když si někdo bude myslet, že byl nesprávně postižen, tak musí prokázat, že on je skutečně aktivním farmářem a on také musí prokázat, že získává e, také podpory, ale břemeno důkazu je na něm. A ne jsou to právě licenční orgány, které by museli toto stanovit a prověřit. A já na základě reakce zpravodaje ze zemědělského výboru se myslím, že se k tomuto cíli blížíme. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Pačeko. Děkuji vám za tyto odpovědi. Ještě jedna krátká dodatečná otázka. Já chci to vyjasnit. Možná, že jsem to neřekl úplně jasně, ale co já jsem měl na mysli, bylo, že toto je jeden z nejdůležitějších bodů celé koncepce. A my především v tomto výboru se staráme o finance a ty musíme a chceme neustále kontrolovat. Ano, toto bylo vyjasnění celé záležitosti a nyní závěrečná poznámka ze strany účetního dvora. Děkuji vám, pane předsedo. No, já k tomu nemám co připomenout. Myslím si, že tady nezazněla příliš eh, že to nezaznělo příliš mnoho otázek na mou adresu. Já jsem si eh, poznamenal upřesnění komise, zejména týkající se současného přemítání o definici aktivního zemědělce. To by mohlo být velice důležité. Zůstávám Eh, tak trochu překvapen, co se týče vyjasnění určitého počtu ustanovení, eh, která by měla vyjasnit eh, přísnou roli orgán, úřadů certifikačních přesný význam, který by měli mít, jak přesně si vyložit ten článek 87, o kterém jsem hovořil, a také ta otázka týkající se těch paušálních oprávek. Myslím si, že tady dochází eh, k různému nakládání těch eh, korekcí v paušálních platbách, co se týče eh, fondu pro zemědělce a strukturálního fondu. Ale nemám co připomenout nic k diskuzi. O to méně připomínek, jak už jsem vám to řekla dnes dopoledne, já musím být v půl páté vlastně ve zemědělském výboru. Děkuji mnohokrát. Děkuji a hodně štěstí. Děkuji vám mnohokrát. Tím tedy uzavírám rozpravu k tomuto bodu. K této zprávě účetního dvora je to jistě dobrý čas, protože, jak nám řekl pan Kretan, diskuse o společné zemědělské politice bude pokračovat teď v zemědělském výboru. Děkuji mnohokrát za vaše odpovědi na tomto místě a tím se můžeme dostat k dalšímu bodu našeho jednání. A to je bod číslo 3. Týká se to tedy Herkula 3. Spravodajkou je Iliana Ivanová. A tady k tomu existuje pracovní dokument. účetního dvora. Pan Cvikl. Eh, zuständig. Eh, Takže pan Cvikl je zodpovědným za toto téma. Takže já dám nejdříve slovo eh, paní zpravodajce, potom dostane slovo pan Kauf z Olafu a poté pan Cvikl z Evropského účetního dvora. A pak ještě si vyslechneme pana Taverna eh, z komise s DG rozpočet. Takže pokud si paní zpravodajka přeje, může nyní promluvit. Děkuji, pane předsedo, bude to velmi stručné. Já bych eh, ráda představila tento první pracovní dokument, který je vlastně jenom úvodem do problematiky Eh, toto je eh, speciální eh, program společenství, tedy Hercule 3, který má chránit finanční zájmy Evropské unie. Měli jsme Hercule 1, Hercule 2 a teď Hercule 2 byl rozšířen tak, aby se zabýval také falšování, zejména v, v oblasti cigaret a tak dále. A my si nyní budeme debatovat o Herkulu 3 a jak sledovat tento, tyto cíle. Herkul 2 eh, bude končit s koncem roku 2013 a nám jde o to, abychom posoudili účinnost tohoto programu a zajistili jeho pokračování. Stávající právní a finanční rámec ponechává otevřené otázky, které by měly být řešeny v oblasti, tedy v období schvalování legislativního aktu. Znamená to soustředovat se na tři důležité důležitá témata. Za prvé eh, alokace prostředků a koordinace, dále posouzení programu a program, tedy programové řízení a jeho vyhodnocení, my jsme už dříve zcela jasně řekli, že parlament, zejména tento výbor, vždycky podporoval eh, boj proti falšování zboží a proti padělkům. Otázka je, jak efektivně vynakládáme prostředky na tyto cíle, nebo jestli je možné nalézt koordinovanější přístup mezi komisí a členskými zeměmi tak, aby tento, eh, aby se to boji napomohlo. A proto máme tady mezi sebou dneska pana Cvikla eh, z Evropského soudního dvora zástupce komise, kteří se s námi podělí o svůj pohled na věc. Já bych tedy s dovolením se eh, nejdříve zastavila u alokace nebo rezervování prostředků. Tak ten program bude nadále pokračovat v boji proti pašování cigaret a to je cíl, na který padne značná e, částka e, místo tedy 100, místo 98 e, podle Herku 2 na 102 milionů podle Herku 3 bude zachován princip univerzality a moje otázka a úvaha k tomuto tématu je taková, že musíme zajistit, aby ten princip univerzálnosti byl skutečně zachován i ve třetím vydání tohoto programu. Přičemž je třeba říci, že prostředky z Herkulu 3 je možno vynakládat na boj proti falšovaným a pašovaným cigaretám, ale já si myslím, že bychom měli tu debatu vést se všemi relevantními institucemi a já tedy doufám, že také komise nám k tomu bude mít co říct a také Evropský účetní dvůr. Druhá otázka o udržitelném financování iniciativy proti pašování je koordinace mezi činností OLAFu a členskými zeměmi, tak v současné době to vypadá tak, že v současné době nemáme dostatek informací o výsledcích implementace Herkulu 1 a Herkulu 2. Nemáme adekvátní zpětnou vazbu o tom, jak skutečně byly tyto peníze vynaloženy, jaká byla koordinace s národními iniciativami, takže všechno toto úsilí, tedy abychom viděli, že všechno toto úsilí je oprávněné a že se tady nepřekrývá něco, co už dávno běží v členských zemích a že se na to nevynakládají zbytečné peníze. Pokud se týče posouzení programů, eh, tak eh, my k tomu máme tady z roku 2006 speciální zprávu účetního dvora a nálezy spočívaly v podstatě v tom, že podobně jako v jiných případech nemáme řádné indikátory měření účinnosti a výsledku tohoto programu, což tedy se potom rozvádí ještě v dalších dvou eh, dokumentech komise, což je tedy posouzení dopadu a, a mezi, posouzení mezičase. Čili opět jsou tady indikátory, které by se měly být opět, měly být opět používány. Zde komise tady využívá určité indikátory, pokud se týče tedy ehm, podílu prostředků, které se daří získávat zpět z trestné činnosti, ale samozřejmě toto bohužel nepokrývá všechny činnosti, třeba projekty, eh, to je Tady, tady třeba eh, eh, školení a tak eh, tady nemáme přesně, jak měřit, čeho se dosáhlo. Čili jde nejenom o to, abychom tady měli kvantitativní výstupy, ale také, aby ty výsledky měly kvalitu, abychom je mohli měřit. No a v neposlední řadě bych chtěla pohovořit o vyhodnocování a řízení programu a tady bych ráda přivítala dva výsledky. Eh, jednak je to jednotka v OLAFu, která byla vytvořena a která bude koordinovat eh, všechny eh, činnosti na poli ochrany finančních zájmů. Bude tam patřit konsolidace, harmonizovaná implementační, implementační postupy a dále vytvoření nové interní databáze, která bude sbírat, shromažďovat eh, veškeré informace, které se toho týkají. No a to jsou eh, otázky, které byly také nadhozeny ve zvláštní zprávě eh, účetního dvora z roku 11. Samozřejmě je tady potom další problematika střetu zájmů tedy příjemci, eh, manažeři a ti, kteří využívají tyto eh, zdroje, čili to je třeba, abychom si o tom také něco vyslechli, například z pohledu komise. A já tedy se těším na plodnou debatu, těším se na to, co nám k tomu má co říci komise, ale zejména pak Evropský účetní dvůr. Děkuji. Děkuji, Eliano. Zazněla tady spousta podnětů a já nyní dám slovo zástupci Olafu. Nevím, jestli eh, pan Kauf, nevím, jestli vás eh, jmenují správně. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, paní zpravodajko, paní Ivanová, za vyjasnění a děkuji také za předložení pracovního dokumentu. Já nyní dám slovo eh, DG Budget, eh, hmm. pokud se týče eh, alokace prostředků. A jinak já samozřejmě s vámi se můžu podělit o následující informace. Výsledky, které zatím máme k Herkulu 2, tedy to je ten současný probíhající program v rámci současných finančních výhledů do roku 13, tak my už jsme vám dali k dispozici nezávislé eh, prozatímní, nezávislou prozatímní revizi, tedy přeskum Herkulu 2 z roku 2010, a tam je skutečně eh, velmi podrobný přehled všech prováděných akcí za sledované období. Výsledky jsou poměrně zajímavé. Máme tady mnoho projektů na technickou pomoc, na podporu fungování agentů členských zemí. Tady těch proběhlo skutečně mnoho. A jsou to, je to na základě dohod s různými orgány a zejména šlo o posílení boje proti pašování a falšování cigaret. Já myslím, že hlavně tady jde to, co je v článku 7 a sice eh, to nám dává poměrně kvalitní přehled eh, o tom, co všechno se odehrálo, eh, včetně čísel na straně OLAFu, na straně komise a tak dále, čili tam skutečně je mnoho materiálu, abychom mohli debatovat o výsledcích. Samozřejmě, že jsme si provedli také posouzení dopadů při, eh, tedy v rámci návrhu, který se předkládá zákonodárcům. A tento posudek je přiložen k našemu dokumentu 2011 914. Posouzení dopadů eh, to se týkalo zejména těch nejvýznamnějších výsledků a to posouzení dopadu a také eh, legislativní a finanční výkazy, které jsou přiloženy k návrhu komise, eh, obsahují také určité výsledkové ukazatele, o kterých jste hovořila. Eh, my máme v úmyslu nadále zjemňovat mm, posuzování a zjemňovat ty indikátory. My samozřejmě potřebujeme eh, mít celkový přehled o tom, jak fungoval Hercule 2 ještě do roku 2014 a na základě těchto výsledků pak eh, budeme moci vydat eh, konkrétní prvky, konkrétní ukazatele v souladu s tím, co již navrhuje komise v rámci finančně legislativního prohlášení, které jsou do určité míry konkrétní a které je možno interpretovat spíše jako kvantitativní, spíše než kvalitativní. Za druhé, máme v úmyslu a i toto naznačuje náš návrh, tedy návrh komise, aspoň do určité míry, Eh, tady máme v úmyslu debatovat eh, výroční program my v rámci Herkulu 3 eh, s expertní skupinou boje proti podvodům v rámci OLAFu. No a k tomu tedy přizveme experty na boj proti podvodům a také budeme mít určitou představu o výsledcích a ty bude třeba nějakým způsobem měřit, čili expertní skupina eh, bude hovořit o eventuálních eh, ukazatelů výkonnosti. A ještě poslední eh, bod při vyhodnocování implementaci Herkulu 2, tak to samozřejmě máme roční rozpočty podle finančního nařízení a předkládáme také pracovní program, kde také se hovoří o očekávaných výsledcích a určité indikátory tam jsou také. Čili toto je mm, také eh, to, jak to vypadá s současným financováním a samozřejmě to je materiál, který se potom použije do budoucích debat. Čili hovoříme stále tady o ukazatelích eh, výsledků a předpokládaném vyhodnocování. Já myslím, že to jsou tedy informace do jisté míry, které, jak doufám, vám eh, dají aspoň eh, některé odpovědi na otázky, které zde zazněly. Yeah, thank you very much. Um... Děkuji vám. A nyní žádám pana Cvikla za účetní dvůr. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Účetní dvůr v současné době zpracovává své stanovisko k Herkolu 3 a my diskutujeme o těchto záležitostech jak s paní zpravodajka, tak i s dalšími osobnostmi a my ke konci týdne budeme mít další zasedání s Olafem a dokončíme naše stanovisko. V současné době zatím stanovisko schváleno nebylo. A jako zástupce účetního dvora já vám mohu pouze nastínit obecný směr tohoto stanoviska. Nemohu prezentovat výsledky, ale celkově mohu říci, že témata identifikována budou podobná, která také nastínila zpravodajka ve svém pracovním dokumentu. Takže já bych se k tomu chtěl vyjádřit. První obecná poznámka se týká eh, rozvoje vývoje Herkulea 2. Nevíme přesně, do jaké míry byl program Herkul 2 plně vyhodnocen. A my také očekáváme informace od OLAFu a od komise, zdali Herkul 2 splnil své cíle. Neboť se jedná o oblast o období 2007 až 2010 a nyní je tady otázka, než se pustíme do programu Herkul 3, pak by měly být přehodnoceny, vyhodnoceny především cíle Herkula 2 a do jaké míry byly tyto cíle splněny. Druhá obecná poznámka souvisí s národními a komunitárními fondy v souvislosti s výrobou tabáku. Eh, asi 40 Hero, Herkulese 3 je věnováno na boj proti padělání cigaret. A Tady se spolupracuje se čtyřmi výrobci cigaret a více než 90% z dvou miliard euro jsou však vypláceny vlastně do národních rozpočtů. 90% dohody potom je převáděno přímo do členských států a proto se ptáme komise, do jaké míry tyto fondy e, také monitoruje, tak aby se předešlo také duplikaci. V návrhu stanoviska se také domníváme, že potřebujeme více informací o využití alokovaných fondů, tak abychom zabezpečili koordinovaný přístup k těmto zdrojům. Takže my se budeme také ptát, zdali opravdu vyčerpané prostředky eh, se demonstrovaly v dosaženém cíli. A potom tady máme také projekt Herkul 3 a jde také o to, že jedna dohoda s výrobci cigaret končí v roce 2016. A my se ptáme komise, zdali chce tuto dohodu prodloužit, anebo zdali tato dohoda mm, má potom nahradit část nedostatečných financí v programu Herkul 3. Konkrétní body. Jeden souvisí také se zvyšováním spolufinancování. Nás by zajímalo, jak komise zdůvodní návrh, že hodlá zvýšit spolufinancování z 50 na 80 anebo dokonce až do 90 ve zdůvodněných případech protože my se domníváme, že rozpočtové škrty se týkají také evropského rozpočtu. My tedy čekáme na zdůvodnění tého, této výše spolufinancování ze strany komise. Dále se to týká řízení eh, programu Herkul 3 my jsme se vyjádřili tak, že Olaf by měl zaměřit se především na vyšetřování a neměl by e, řídit programy výdajů, jako je to Herkul 3. E, a my o tomto budeme s Olafem ještě hovořit. A za třetí, to se týká ukazatelů výkonnosti. Ukazatele výkonnosti nejsou přesně definováni a nejsou měřitelné a my bychom o tomto také chtěli dále s Olafem diskutovat a další bod se týká toho, že se tady předpokládá zjednodušený postup pro granty pod 15 tisíc euro a toto e, také závisí na schválení prováděcích aktů k finančnímu nařízení. E, a na závěr chci říci, že se těšíme na diskusi o tomto tématu a plánujeme, že brzy naše stanovisko dokončíme a vrátíme se do vašeho výboru, kde budeme opět stanovisko prezentovat, pokud si to výbor bude přát. Děkuji vám, pane Cvikle, za vaše stanovisko a nyní přímo bych chtěl udělit komisi slovo pan Taven za komisi. Děkuji, pane předsedo. K otázce, která tady zazněla. Máme tady vlastně dvě otázky. První otázku, otázku zásad. Komise eh, trvá na tom, aby tedy se dodržela eh, zásada univerzality, to už bylo vlastně zakotveno ve finančním nařízením a také na posledním trialogu došlo k částečné dohody o pozměnění článku 18 finančního nařízení. Parlament si přeje stále zachovat část příjmů eh, týkající se tedy jenom těch eh, příjmů, kterých se to týká, s výjimkou těch a sice eh, výrobců cigaret. Zásadní otázka to je, protože pakliže otevřeme dveře financování programu ochranu finanční, ochraně finančních zájmů, tak nutně prostě jiná, druhá strana se bude snažit profitovat z této strany příjmu. A ku příkladu Eh, z programu eh, Boj proti dobrému zdraví a budete čelit potíži sdílet příjmy mezi více eh, příjemci, kterých se to bude týkat. To znamená otevřít pandořinu skřínku. A potom tady je další argument a to je zásada rozpočtová tato suma nemůže být absorbována programem jako, programem jako takovým. To jsou čísla příliš důležitá, čili budeme čili tomu, kdy e-marking bude mít příliš velkou potřebu vůči eh, příliš mnoho prostředků, pardon, program, který je není schopen absorbovat. A to je důvod, proč komise připravovala, připravila prohlášení a chce navrhnout rozpočtovým Eh, orgánům až do roku 2020 eh, určité rozpočtové návrhy, které musí potom tedy rozpočtové orgány rozhodnout, které budou adekvátní této akci, ale o kterých se, budou, o kterých se bude diskutovat strana výdajů a v strana příjmu. A pak se budou muset definovat prostředky na bázi toho a je třeba zachovat zásadu univerzálnosti příjmu. To je tedy eh, postoj a stanovisku generálního ředitelství rozpočt. Vím, že asi to narazí zrovna na eh, eh, bude to, já mám alespoň, já mám alespoň tedy e, souhlas mých orgánů, že to bude schváleno tak, jak jsem vám to řekl. Bude, ale mělo by k tomu dojít ve čtvrtek nebo v pátek. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát. Eh, můžeme tedy teď vstoupit do diskuse k vašim eventuálním připomínkám. Pane Balčitise, vy jste se hlásil jako první o slovo. Děkuji mnohokrát. Dovolte, abych se vyjádřil k této otázce, eh, protože eh, v Litvě už leta operuje Philip Morris a my se vyznačujeme určitou specifičností a sice máme hranice s Ruskem a s Běloruskem a Herkules 2 a Herkules 3 se prostě jistě nebudou lišit obsahově. Možná, že se poněkud změní zásady kontroly, ale my tady máme prostě určité specifikum, eh, protože tady prostě máme co dočinění s produktem, který eh, zabezpečuje domácnostem veliký příjem. V poslední době tady došlo, nebo získali jsme k oficiální informaci, že až 43% pašovaných cigaret se prodává. Pašují se přes hranice a právě z tohoto důvodu eh, bychom měli Herkules podpořit a když se bude diskutovat o zásadách kontrol, měli bychom spolupracovat s OLAFem i s dalšími příslušnými orgány v příslušných členských státech, které nazbíraly bohatou zkušenost v této oblasti. Tím mám na mysli země po Baltí které prostě jsou to země, které hraničí s těmi zeměmi, kde ceny za cigarety eh, jsou daleko nižší kvůli zdaňování a kvůli jiným důvodům. A proto bych se tady rád vyslovil za pokračování tohoto programu a mělo by být nasazeno co možná nejvíce prostředků do opatření technického vybavení, aby mohly aby mohlo být zabavováno pašované zboží na základě jasně definovaných programů i satelitů. Tady existuje ještě skutečně mnoho práce a budeme-li pokračovat v tomto programu, tak můžeme uspořit mnoho peněz jak v jednotlivých členských státech, eh, tak budeme mít také veliký, větší příjmy do našich vlastních rozpočtů. Děkuji mnohokrát a není pan Kaja. Um, wir haben jako frakce SAD nemáme vůbec nic proti dokumentu paní Ivanové, ale chci vnést do diskuse ještě další aspekt. Podívám-li se na právní aspekty, tak je tomu tak, že členské státy mají zodpovědnost za ochranu vnější hranice EU a tím pádem také mají bojovat proti pašování a myslím si, že Česká republika je jediným státem, která zatím neratifikovala dohodu o ochraně e, finančních investic v rámci EU. A nyní jsme v situaci, že Rada současně nejsou to vždy stejné státy, ale je to stejná instituce. Tedy Rada řekne EU pro ochranu vnější hranice, tady nejsme schopni tuto vnější hranici chránit a proto chceme na to prostředky z programu Herkules, tak abychom byli schopni plnit smlouvu. Pokud se týče finančních toků, tak dochází k přenosu přenosu nákladů národních na evropský rozpočet a rada, některé jiné členské státy, ale opět se jedná o stejnou instituci, potom řekne, že bychom rádi snížili příspěvky do komunitárního rozpočtu. To znamená, že rada požaduje od EU více výkonu, ale za menší peníze. A myslím si, že takto to nepůjde. Takto nejde nikde na tomto světě, protože když chceme něco navíc, tak za to také musíme zaplatit. Ale příspěvky e, se za to neplatí. Já chci, abyste mi správně rozuměli mně je jasné, že mnoho členských států má problémy s, ochrany, s ochranou vnější hranice a ve vlastním zájmu EU také je, abychom zabránili pašování a to by také mělo být podpořeno ze strany EU. Já bych si však přál, aby rada hovořila upřímněji a já také se zájmem tedy beru na vědomí to, co řekl pan Cvikl z účetního dvora. Ano, skutečně je tomu tak, že Dohody EU s výrobci cigaret vedou k platbám, které jsou vlastně účelově vázané. Ty mají být totiž využity v členských státech a také v EU eh, k ochraně hranic tak, aby byly, byl méně poškozován tabákový průmysl. A mě by zajímalo, zdali také členské státy státy opravdu tyto prostředky účelově navázaly. Já se obávám, že tomu tak není. Nebo tady se jedná o miliardové částky. Možná, když se to rozdělí na 27 členských států, tak to není tolik, ale mě by zajímala situace ve Spolkové republice Německo. Neboť my jsme z výroční zprávy Olafu eh, si vyčetli, že v, v, v Německu se konalo co nejvíce šetření v souvislosti s pašováním cigaret. Čtvrtina případů OLAF v Německu se zabývají tímto tématem. A právě proto by bylo důležité se dozvědět nejenom jako evropský, poslanec Evropského parlamentu, ale také jako německý poslanec, by mě potom zajímalo, zdali Německo dodržuje dohodu a tyto zdali tyto prostředky také využívá v Německu na prevenci pašování. Mě by zajímalo, jaká je tady odpověď. Děkuji. Uh, Ještě mám jednu otázku. Vy jste tady hovořil o tom, že v současné době rozpracováte kritéria pro Herkules 3, ale v Herkules ale v současné době o Herkulesovi 3 hovoříme, takže by bylo dobré, kdyby tyto ukazatele byly již nyní zpracovány, tak abychom věděli, jak s Herkulem 3 máme pracovat a kdy očekáváte, že budou tyto uh, ukazatele rozpracovány, kdy je budeme mít k dispozici. Děkuji nikdo další z výboru se již o slovo nehlásí, ale já osobně bych se chtěl také ještě na něco zeptat a sice zástupce Olafu a také komisi. Jestliže jsem pana Cvikla správně pochopil, potom účetní dvůr předpokládá, že není účelné, aby OLAF prováděl vlastní program. Bylo by účelné, aby OLAF se v budoucnu zaměřil na boj proti podvodům. Tak tak jsem já pochopil stanovisko účetního dvora a tady by mě zajímalo, jak se na to díváte vy, pane Kao, a také jak se na to dívá komise. Zdali si dovedete představit organizaci, která by realizovala do, doporučení účetního dvora. A prosím, nejdříve žádám pana Kaua, aby reagoval na otázky. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji paní Ivanově za další otázky. Pokud se týče zodpovědnosti OLAFu za finanční řízení, no ty jsou velice malé, ale přesto velice důležité. Speciální zpráva o OLAFu byla realizována také s ohledem na evropskou pozici, tedy kom, eh, pozici Evropské komise. A eh, tato zpráva byla vydána pro tyto účely v roce 2011. Jak soudní dvůr doporučil, došlo ke zlepšení kapacity úřadu v oblasti vyšetřování. Na vyšetřování jsme vyčlenili více pracovníků, takže komise opravdu si vzala k srdci doporučení auditoru Reorganizace úřadu byla provedena k 1. únoru 2012. Takže nyní jsou jasnější vztahy v rámci vyšetřovacích schopností a byl vytvořen speciální direktorát zodpovědný za tuto politiku, včetně jejího finančního řízení. Čili tady došlo k jasnému oddělení úkolů a Nebylo, nebylo ovšem eh, možné v době implementace eh, zrušit eh, finanční program, který se který tedy souvisel s tím velmi specializovaným programem Herkul. A mm, tedy mm, to vše stojí v určitém kontextu spolupráce s exekutivními agenturami a tak dále, čili ty také mají svoje vyšetřovací projekty, které my můžeme spolu financovat, případně zajišťovat konkrétní přístup k velmi specializovaným databázím, k nímž můžeme zprostředkovat přístup členským zemím v určitých případech. Čili tento přístup zaujala komise a šlo v podstatě o to, abychom měli jasné funkční rozdělení a účetní dvůr tedy eh, tak, eh, jak to doporučil, tak vlastně tení eh, to šetření, zejména to interní, má vysokou prioritu. K tomu, co řekla paní Ivanová o ukazatelích výkonnosti Tady vlastně jde o finální eh, vyhodnocení Herkulu 2 za celé finanční období, to znamená léta 7 až 13. Půjde o finální vyhodnocení úspěšnosti programu Herkul 2 a toto finální vyhodnocení dle článku 7 bude eh, také využito ke vyjasnění dalších eh, indikátorů, tedy měřících výsledky a úspěšnost a to de facto jsou naše středně eh, dobé cíle a my samozřejmě mezi tím budeme pracovat eh, dále, zejména na problematice financování v roce 2013, čili to bude otázka debaty o pracovním programu a eh, samozřejmě se to bude také týkat otázek, jak měřit výsledky, jaké ukazatele by byly nejlepší. To samozřejmě bude předmětem debat s expertní skupinou. Vielen Dank, Herr Kau. Děkuji. Děkuji vám. Možná, že bych požádal ještě pana Taverna z komise, aby dozodpověděl dosud nezodpovězené otázky. No, pane předsedo, domnívám se, že budete chtít, abych řekl eh, něco eh, k tomu, jak se bude řídit program. OLAF eh, má hybridní strukturu, protože tady právě bylo vysvětleno, co se bude dělat, abychom tady nemíchali teď ty aktivity týkající se ochrany finančních zájmů s výkonou programu je to ustanovení týkající se interního uspořádání naší instituce a k tomu nemám specifický komentář. A kromě toho nemohu dělat připomínky hned k bodu, které tady vznesl účetní dvůr, e, i když chápeme samozřejmě ty obavy Samozřejmě tady je určité oddělení těch dvou aktivit a myslím si, že jsem neslyšel nic, eh, který, že byste chtěli vědět něco o tomto specifickém eh, uspořádání komise, komisních služeb. Děkuji mnohokrát. V tom případě se zeptám ještě pana Cvikla účetního dvora jestli chce ještě zaujmout stanovisko, anebo jak vy posuzujete možnost realizace vašich návrhů. Nemohu příliš mnoho, co již bylo řečeno, dodat. Takže otázka programového manažera. My v našem stanovisku jsme jasně řekli, na co by se měl OLAF zaměřit, že by se měl zaměřit především na vyšetřovací činnost. My také bereme na vědomí, k čemu došlo v organizaci OLAFu od roku 2012, ale my jsme toho názoru, že OLAF by se měl především zaměřit na vyšetřování e, řízení programu, to je hezká věc, ale otázka, otázka je, jak tyto programy by měly být organizovány. Zdali by to měla dělat jedna osoba v rámci vyšetřování nebo jiné osoby. Právě proto my v, o, našem stanovisku o tom hovoříme. Uh, že eh, manažerem programu není možná ideální, aby to byl OLAF. Pokud se týče spolufinancování, tak nyní dostáváme také více informací od členských států. My také doufám, že od OLAFu dostaneme další informace, proč k tomuto nárůstu došlo. My v následujících týdnech také zpracujeme naše finální stanovisko, které předložíme také Evropskému parlamentu. To je všechno, co nyní mohu říci. My jsme nebyli příliš překvapeni, eh, protože na, dnešním, na dnešní zasedání jsme mohli eh, zde přednes pouze prozatímní stanovisko, na definitivním se ještě pracuje. Děkuji, děkuji vám. Děkuji vám. A tady je ještě jeden dotaz či stanoviska pana Balcetise. Děkuji velice stručně chci reagovat na to, co právě bylo řečeno Evropskou komisí a také to, co řekl zástupce účetního dvora. Již několik měsíců či let jsme si vždy velice zdvořile vzájemně vysvětlovali, co tato hybridní odpovědnost OLAFu vlastně znamená. A tato otázka musí být opravdu vyřešena definitivně. Já souhlasím s tím, že OLAF by neměl být eh, manažerem programu. OLAF by se měl zaměřit na provádění vyšetřování a já se tak hm, pak myslím, že pak to bude tak správné, protože nebudeme plývat časem a nebudeme tady hovořit o věcech, o kterých hovoříme již celé měsíce. Děkuji. A na závěr potud se chce vyjádřit ještě zpravodajka a pak tento bod ukončíme. Prosím, paní kolegyně Ivanová. Děkuji stručně. Já chci poděkovat kolegům za účast na diskusi. Chci poděkovat účetnímu dvoru a komisi. My všichni se shodneme na tom, že hodláme podporovat činnost v oblasti proti, padělání, proti pašování, chceme větší transparentnost, lepší koordinaci, je třeba také více chápat konání členských států a komise. V této fázi budeme zpracovávat druhý dokument, který bude také se zabývat eh, řešeními a také dalšími výzvami a také eh, všechny pracovní dokumenty můžeme skoordinovat, až mezi nás opět přijde zástupce účetního dvora. Děkuji, to je všechno. Děkuji. Děkuji také panu Kaovi a panu Tavernovi a panu Cviklovi za zajímavá stanoviska k tomuto zajímavému tématu. Tímto tématem se budeme ještě dále zabývat. My jako parlament bychom také rádi více věděli o činnosti členských států v této oblasti, protože se jedná o institucionální problém a také doufáme, že tento problém dokážeme v dohledné době vyřešit a v, o tomto bodu budeme na další schůzi opět diskutovat a nyní máme na pořadu jednání další bod, to jsou inovační eh, fino, finanční nástroje v kontextu příštího víceletého finančního rámce a to je zpráva z vlastní iniciativy zpracovaná Eh, rozpočtovým výborem a opět je zpravodajkou paní Ivanová. Já vám děkuji za to, že jste převzala tu velkou zodpovědnost této oblasti a dávám vám slovo. Děkuji. To je naposledy, kdy budu dnes hovořit a děkuji kolegům za trpělivost. Pokud se týče dalších finančních nástrojů v kontextu příštího MFF, tak komise ve svém sdělení 662 lomeno 11, že finanční nástroje by měly sehrávat další větší důležitou roli v období 2014 až 2020. A já se domnívám, že tato zpráva je velice aktuální a také potřebná. Nejdříve chci zdůraznit, že bylo zpracováno komisí více finančních nástrojů, tak aby byly podpořeny cíle komise a podíváme-li se na tento seznam, tak tyto nástroje fungují například v oblasti zemědělství, rozvoj a věda a E, také je možnost například revolving, znovu využívání fondů a tím se vytvářejí další pákové efekty. Ten to, toto stanovisko se zabývá těmito finančními nástroji z hlediska kontroly rozpočtu. Já ve svém stanovisku zdůrazňuji body, které jsou ve vztahu k definici finančních nástrojů v revidovaném finančním nařízení. To je důležitý krok, který bude přispívat k lepšímu monitoringu těchto nástrojů ve všech oblastech politik. Je třeba dodržovat tyto definice definice v rámci všech legislativních aktech tak, abychom opravdu streamlinovali management. My také potřebujeme eh, přesné hodnocení eh, určitých finančních nedostatků a jinak by to mohlo vést také ke zkreslení trhu a také tyto nástroje musí být v souladu eh, s pravidly pro státní podporu. A tyto tyto e, nástroje se týkají především finančních nástrojů pro e, malé a střední podniky, které jsou také spolufinancovány Evropskou bankou pro obnovu a také se k těmto finančním nástrojům vyjádřil účetní dvůr. Tento návrh není příliš obsáhlý a já jsem také Eh, předložila ještě pozňovací návrhy ve formě doporučení a také se domnívám, že musíme především vytvořit monitoring a také opravdu intenzivní systém analýzy a hodnocení tak, abychom Eh, získali měřitelné ukazatele, které budou vycházet z výsled, dosažených výsledků. Je třeba také stanovit přesné cíle a ukazatele tak, abychom mohli lépe eh, vykazovat účinnost finančních nástrojů. Já bych nyní chtěla položit několik otázek komisi. Za prvé, mě zajímá, zdali komise předpokládá, že nám poskytne určité informace o monitorování všech finančních nástrojů, které jsou dotovány z finančních prostředků EU v rámci MFF. A druhá otázka se týká toho, že některé finanční nástroje jsou namířeny na stejné příjemce. Například jsou to program SIP, eh, které jsou na podporu malých a středních podniků. Jak koordinuje komise jednotlivé režimy tak, aby nedošlo k překrývání jednotlivých nástrojů? Děkuji mnohokrát paní zpravodajce a za komisi vítám pana Haveneta. Kdybyste možná se k tomu mohli hned vyjádřit, tak by nám to jistě usnadnilo další diskuzi. Prosím, máte slovo. With pleasure. Thank you very much, first of all, to the committee and to the... Děkuji nejdříve výboru a také zpravodaji za to, že mohu zde na tomto zasedání vystoupit. A začnu tím, co zpravodajka řekla na závěr. Já se domnívám, že stávající MFF obsahuje celou řadu finančních nástrojů a některé z nich také e, jsou vystaveny e, nebezpečí překrývání a komise si to uvědomuje. My jsme to řešili na evropské úrovni a tady nám šlo především o špatnou koordinaci a, e, v souvislosti s integrovanými nástroji, protože některé nástroje mají jasné interfejsy a to vidíte například v následním programu po programu SIP, což je jeden program s jasnými interfejsy a s třemi nástroji. Také pracujeme na společných pravidlech, která eh, odráží osvědčenou praxi a tato pravidla chceme implementovat pro všechny nástroje tak, aby nedocházelo ke konkurenci mezi nástroji. A pokud se týče strukturálních fondů, tak tady chci zdůraznit, že řídící orgány, což jsou členské státy, mohou se rozhodnout, že budou implementovat finanční nástroje, i když dochází k překrývání s jinými nástroji. Abychom toto riziko minimalizovali, tak proto komise předložila návrh pro eh, právní rámec pro finanční nástroje a to, tento rámec bude eh, umožňovat propojovat eh, jednotlivé finanční nástroje a pak řídící orgány budou moci združovat peníze plynoucí z e, evropského rozpočtu, které mají být využívány také na provádění evropských cílů. Budou existovat integrované finanční nástroje a je třeba aby opravdu se tady dodržovala veškerá pravidla. Vznik, byly zde položeny otázky ze strany poslanců Evropského parlamentu a již komise na tyto otázky odpověděla a také my vám jsme ochotni na vyžádání poskytnout ještě další informace. Já se chci vyjádřit k návrhu stanoviska. My vítáme tento návrh stanoviska, protože tady se především zdůrazňuje eh, účinné využívání finančních nástrojů a my chceme zdůraznit, že to není pouze eh, finanční eh, výhody, ale také politické výhody, protože potom různé banky a další instituce mohou plnit eh, cíle evropské politiky. A potom ve srovnání s granty pak můžeme u finančních nástrojů využívat také eh, expertizy, protože to nejsou pouze finanční nástroje, jsou to přímo nástroje dobře fungující na trhu. Vy správně tady hovoříte o komplementárním charakteru těchto finančních nástrojů. Já chci však vyjasnit, že my jsme toho názoru, že finanční nástroje jsou dalším e, formou veřejné intervence, ale nejsou to nějaké druhotné granty či mimořádné granty. A tady jde především o slovo komplementary, které můžeme si vykládat dvojím způsobem. A ex ante hodnocení nám ukáže, které finanční nástroje jsou nejlepší pro sledování a provádění konkrétních politických cílů. Vy také oprávněně hovoříte o tom, že eh, musíme upozornit na určitá rizika. Já chci jasně říci, že riziko není vždy součást finančního nástroje, spíše je to ve vztahu k implementaci finančních nástrojů v určitých souvislostech. A musíme mít na paměti, že prováděcí podmínky například v oblasti politiky soudržnosti jsou úplně jiné než v jiných oblastech. A právě v této oblasti strukturálních fondů je pravda, že implementační riziko je možná vyšší a to souvisí s tím, že je tady zapojeno do toho hodně aktérů a existují zde komplexní pravidla, která musí být dodržována a také se financují projekty v méně rozvinutých oblastech. Takže je pravdou, že to je oblast, kde se musí udělat další pokrok a zlepšení a my také pracujeme na dalším lepším rámci pro implementaci. Ale já chci se si zmínit o rizicích, to znamená paralelního využívání nástrojů by toto paralelní využívání je třeba také ještě řešit. Pokud se týče otázky nedostatku financí, tak než se rozhodne o využití finančního nástroje, potom je třeba identifikovat onu finanční e, mezeru a je třeba také identifikovat finanční prostředí. Komise má však pochybnosti o povinné kvantifikaci kvantifikaci těchto finančních mezer, protože tyto finanční mezery jsou různé z geografického jiného hlediska, takže podle našeho názoru nemůžeme přesně tyto finanční nedostatky a mezery popsat a nemůžeme to udělat jednou provždy pro nástroj, který má platnost 20 let. Také je třeba, aby finanční nástroje neskreslovaly trh, ale to se netýká pouze finančních nástrojů, ale také grantů, které mohou ještě více narušovat tržní prostředí. A závěrem, když se dostanu k jednotlivým auditům, tak tady bych chci zdůraznit, že tady také vydal zprávu účetní dvůr a byly také vydána doporučení, která budou realizována. Ale bylo také také e, řečeno, že to bude uděláno v souvislosti s následujícím FF. A to se týká především designu a charakteru. Pokud se týče strukturálních fondů a také zprávy účetního dvora, pak doporučení účetního dvora byly vzaty komisí v potaz. A to jsme také již formulovali v našem sdělení. Tato doporučení budou vzata v potaz v souvislosti s budoucím finančním rámcem, protože společná pravidla budou obsahovat již jasná pravidla hned na počátku a tato pravidla budou budou eh, získána na základě našich zkušeností a také na základě osvědčené praxe. Na závěr chci říci, že plně sdílíme názor zpravodaje o efektivnosti finančních nástrojů. Tyto finanční nástroje již 15 let testujeme, byly také kontrolovány a testovány na úrovni strukturálních fondů. My souhlasíme s tím, že tady bylo objeveno mnoho problémů, které je třeba vyřešit, ale my se domníváme, že finanční nástroje mohou v budoucnosti ještě lépe realizovat evropské politické cíle, a to především v oblasti nedostatku dostatečných finančních prostředků. Tak eh, děkuji vám za stanovisko komise. A ještě Jorgo Markakis. Děkuji, pane předsedo. Eh, používání finančních eh, instrumentů. Vy říkala, že to je problém a skutečně oni se používají v členských zemích. A z naší zkušenosti a také ze slov paní Ivanové to také vyplývá z našeho komentáře z eh, bodu číslo 2. Eh, jsme znepokojeni tím, že nemáme právní definici a že eh, aplikace těchto nástrojů je, řekněme, velmi individuální v českých zemích a spojená s řadou rizik. Evropská unie a zejména Evropská komise využívá své vlastní banky k tomu, aby využívala eh, tyto finanční instrumenty na evropské úrovni. Čili to je EIB a částečně také EIF. To jsou ty banky. A já myslím, že to EIB, že v té stanovisku se snad ani vůbec nevyskytuje. Já bych se chtěl zeptat toto. S kolegou Gajerem jsme spolu s EIB pořádali před časem drobné, drobnou interní akci, kde šlo o určitou šablonu, aby nám EIB eh, jak si řekla, jak, jaké jsou úspěšné metody využití eh, těchto finančních instrumentů. Čili eh, jaké si šablony, nehovořím o společných standardech, které by potom členské země musely používat. Vy jste hovořil o dobrovolnosti a já bych chtěl říct na základě zkušeností posledních let, že pokud to nedáme jako povinnost pro členské země, tedy používá tuto definici finančních nástrojů, tak je tady nebezpečí velkých rizik, zneužívání a podobně. Čili já bych se chtěl zeptat, jestli by to nebylo možné sformulovat poněkud eh, ostřej, jasněji eh, to, že prostě standardy či šablony, eh, tak jak je předloží Evropská investiční banka, se prostě používat musí. To by bylo určitě dobře, protože o mm, finančních nástrojích dneska hovoří kde kdo, vymýšlí je kde kdo, jestli to necháme členským zemím, tak toho rizika bude čím dál tím víc. Ano, děkuji. Ještě kolega Gajer se hlásí. Jorgo hat einige Punkte. Jorgo hovořil o některých bodech, eh, které tady zajímaly také mě. Eh, skutečnost je taková, že finanční nástroje se stávají jaké, jakousi zázračnou zbraní v ústech komise. A otázka je, jestli skutečně tyto nástroje budou schopny zajistit dostatek eh, finančních prostředků na plnění politických cílů komise a za druhé tedy, jaká rizika jsou s tím spojena. A Evropský účetní dvůr eh, neřekl jen tak loni, že je třeba se zaměřit na finanční nástroje v rámci rozpočtového nařízení. A v této souvislosti se vlastně mnoho z těchto bodů, které zaznívají také ve stanovisku paní Ivanovi, eh, tady hodně se o tom hovoří a eh, je tady jakýsi, jakýsi pokus vytvořit jakýsi eh, právní řád pro všechny tyto finanční nástroje. Čili ten eh, zákon i rámec pro tyto nástroje by měl být stanoven tak, aby ty nástroje fungovaly, ale zase, aby nepřinášely příliš velká rizika, aby se z ní nestala jakási samoobsluha. To nám trošku dělá starosti. My tedy velice často se shodujeme s paní zpravodajkou a přáli bychom si, aby bodě 3 byla jasná formulace ohledně rizik vyplývající se selhání trhu a finančních mezer. A v bodě 7, aby bylo zřetelněji řečeno, že kombinace různých finančních instrumentů ze strany jednoho příjemce eh, zvyšuje finanční riziko. Ve zprávě o absolutoritu jsme to už jednou žádali a měli bychom to zapracovat také do této zprávy z vlastní iniciativy a myslím, že ten návrh s tou šablonou, s těmi šablonami, že to by se tam taky mohlo objevit. Tady jde o to, aby ta rizika byla pod co nejsouvislejší kontrolou, tak by bylo jasné, že členské země prostě musí zvýšit příspěvky na EIB, pokud tato banka má financovat více finančních nástrojů. To samozřejmě má svůj smysl, ale také by mělo být jasné, odkud se ty prostředky vezmou. A také bychom chtěli tady stanovit jakési nepřekročitelné hranice, to znamená, že třeba aby eh, tam jasně zaznělo, že tržní spekulace s finančními nástroji nebudou přípustné, že jsou prostě vyloučeny a že finanční nástroje nemohou být zpracovávány ve spolupráci s firmami či bankami, které mají filiálky nebo dokonce hlavní sídlo v daňových rájích. Domníváme se, že to eh, není proto, abychom omezovali použití těchto finančních nástrojů, ale aby eh, to mělo jasný rámec. Tak, děkuji a nyní ještě jednou paní Ivanova, než si vezme slovo komise. Děkuji. Já bych skutečně chtěla velmi stručně poděkovat kolegům za podporu, za to, že tady celý den s námi byli. Děkuji také účastní, eh, tedy za účast komise a to je vlastně všecko. Děkuji vám. Ano, děkuji. Eh, pane Vle, možná chcete ještě eh, trošku něco upřesnit k těm otázkám, které tady, byl, tedy zazněly, prosím. Děkuji. Já se zastavím u čtyř bodů tak eh, především je to otázka společných definic, určitě u otázky ERB eh, e a eh, pověřených mm, pověřených subjektů, dále otázku šablon a otázka nepřekročitelných hranic a také možná, že zvýšení kapitálu to může být trošku moc, no ale vidím. K definicím tedy. V finančním nařízení existuje společná definice, která bude povinná pro finanční nástroje i strukturální fondy, protože zatím u, u strukturálních fondů právě tato definice byla už využívána. Všechny finanční nástroje, včetně ty konkrétní, které navrhujeme, se no, vracejí k finančnímu nařízení, e, pokud se týče otázky definic. E, komise jde ještě dál v této věci. My tady nedefinujeme finanční nástroje v produktech, my bychom si přáli mít konsistentní definice u takových věcí, jako je multiplikační efekt, poněvadž Eh, zatím těch eh, interpretací nám přibývá. My bychom chtěli zajistit to, abychom eh, ty též koncepce používali v parlamentu a všude jinde stejným způsobem. Pokud se týče rámce, velká pozornost byla věnována finančnímu nařízení a delegovanému aktu, který bude předložen v květnu radě a parlamentu a to je na jedné straně, na druhé straně společná ustanovení pro strukturální fondy delegované akty eh, z důvodu konzistentnosti. Eh, prostě rozdíly jsou někdy objektivně nezbytné, ale tam, kde to bylo možné, jsme se pokoušeli ten eh, rámec sjednotit a je jasné, že u strukturálních fondů ten rámec bude daleko souvislejší než eh, spíš, že by se potom ex post eh, k tomu dopisovaly ještě různé pokyny a podobně. Pokud se týče pověřených subjektů, samozřejmě, že komise může sama o sobě řídit a implementovat rozpočet, to je přímo její zodpovědnost, ale Eh, pokud se týče těch finančních nástrojů, tam je daleko obvyklejší, že to dáme do rukou třetích stran. A to jsou ty pověřené subjekty. Kdo tedy může být tímto pověřeným subjektem, eh, tak to je jasně definováno ve finančním nařízení na příští období. To se týká tedy EIB, EBRD, Rady Evropy, prostě mezinárodních finančních institucí. Pak tady máme eh, Národní promoční banky a privátní aktéry, které plní veřejné eh, úkoly, ale nemůžeme to svěřit eh, pra, tedy privátní bankce nebo privátní firmě. To už je tedy dáno ve finančním nařízením. Kromě toho zde máme požadavky na jejich výběr. ERB, e EIB, EVRD a tak dále, ty prostě musí být e, konkrétně zmíněny a samozřejmě e, ta výběrová pravidla musí být jasná a transparentní. Všechny tyto subjekty musí projít šestipilířovým předběžným výběrem, tak aby měli svoje procedury, které odpovídají požadavkům komise. Takže toto už funguje. Třetí bod, pokud se týče těch šablon. Myslím, že tady na tom pracujeme na dvou úrovních. Především komise proskoumala všechny finanční nástroje na úrovni EU a také zprávu účetního dvora a závěry s ní. Čili my jsme dospěli k závěru, že toto chceme rozvíjet do budoucna, chceme, aby to bylo součástí právního rámce. A mm, vyplývá to také z dosavadních debat s radou a parlamentem o finančním nařízení. E, také to, co budeme překládat v příštích týdnech, se opírá o ty též zkušenosti. Budeme mít tedy konzistentní sadu pravidel, která bude povinná pro všechny eh, finanční eh, služby a také eh, strukturální fondy. Bude to platit pro všechny právní nástroje, kde půjde o techničtější záležitosti a samozřejmě tam bude také o posouzení dosavadní zkušeností. V souvislosti se strukturální fondy jsme v odlišné situaci a tady je třeba všechna pravidla definovat předem. Protože ano, sice je možné to upřesňovat ex post, ale ta pravidla tady musí být jasně. Čili my chceme mít dvě formy dodatečných zásahů a to budou takové ty standardní instrumenty, jak říká šablony pan Hacimarkakis, či to už jsou eh, prakticky jakoby instantní finanční nástroje v oblasti politiky. A to se bude týkat třeba oblasti eh, výkazu, designu a pravidel státní pomoci, čili toto bude možno používat jako třeba inovace a podobně. Dále budeme mít společný instrument podle společných pravidel, k tomu bude také šablona Ovšem tady bude účast dobrovolná. A nyní máme také v MMF, kde se eh, také rozhodlo, že tam bude eh, vlastní speciální nástroj, ale pochopitelně to musí souviset taky s implementačními pravidly. Tak a pokud se týče nepřekročitelných hranic, my tedy souhlasíme s tím, že eh, je tady třeba mít jasná pravidla, aby nedocházelo eh, k fiskálním podvodům či obcházení pravidel. No a ve finančním nařízení máme nyní jako toto jako jeden z požadavků, bude to eh, rozvedeno v delegovaném aktu a nejenom, že se to bude týkat těch pověřených subjektů, ale půjde také o to, že to všechno musí také eh, se promítat do smluv s jejich eh, prostředníky. Týká se to tady nejenom politických otázek, ale eh, u finančních instrumentů máme sdělení rizik a to znamená, že je tam hluboký dopad na kapitálovou přiměřenost a likviditu příslušných institucí a z tohoto důvodu eh, můžeme sice tedy tyto nástroje eh, zatím rozšiřovat v oblasti řízení rizik, ale to bude mít své meze. Eh, takže třeba EIB bude, prostě narazí na kapitálové hranice a nebude moci ty společné nástroje dále rozvíjet. Takže to jsem chtěl i tomto výboru. Děkuji, pane Venečeli, tím můžeme tuto důležitou debatu ukončit a A e, máme tady samozřejmě hlasování. Pozměňovací návrhy do 3. května 12 hodin a 29. května budeme hlasovat. Tím končím tento bod jednání a přecházíme k bodu dalšímu a to je stanovisko e, kontrolního výboru pro výbor EMPL k návrhu nařízení Evropského parlamentu a rady o programu Evropské unie pro sociální změnu a sociální inovace a zpravodajem je Jens Geier. Máte slovo, pane zpravodaj. Já danke, Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také kolegům, kteří tady ještě zbyli, aby si mě vyslechli. Máme tady nový návrh komise já bych si přál spíš sociální inovace, aby bylo jasné, kudy se to má vlastně ubírat, ale já si uspořím tady k tomu uvádět široce to téma, jak a kde se to má používat. Pochopil jsem, že se jedná o to vytvořit jaksi dodatečný nástroj pro politiku zaměstnávání, která by šla nad politiku Evropského strukturálního fondu a umožnila použití či vyzkoušení nových nástrojů, jejich financování, aby pohnula Evropskou unii směrem k uskutečnění cílů agendy 2020 ke snížení nezaměstnanosti a tak dále. Já jsem se pokoušel se přísně držet toho, co je úkolem našeho výboru pro rozpočtovou kontrolu. Ale přece jenom jsem navrhl určité redakční úpravy, protože dokud se zaobírám evropskou politikou, eh, tak tady vidím přece jenom určitý rozpor mezi cíly, čili čeho má být dosaženo, co bych si představoval, ten prostor 27 členských států a, 7, a těch 500 milionů lidí a potom vidím tu nepatrnou částku, která v rámci své omezenosti prostě není již od počátku schopná těch cílů dosáhnout. To není rozhodně kritika komise, teď to také souvisí s tím, Eh, co se chce takovým programem podpořit a proto jsem se pokoušel ve formulacích upozorňovat na to, že tady jsou k dispozici omezené prostředky a že tudíž jsou jenom možné omezené intervence určitých projektů, eh, které mají zejména inovační charakter a proto jsem také zdůraznil, že projekty a iniciativy, které mají být financovány mm, tímto programem, musí mít zcela rozpoznatelnou přidanou hodnotu. A to mi způsobuje tak trochu starosti, především v tom ohledu, že to je druhá zázračná zbraň v rámci těch finančních nástrojů, které komise používá při přípravě sekt odvětvové regulace v rámci příštího MFF. A sice, že má vzniknout synergie mezi jednotlivými fondy a jednotlivými programy, ale my jsme kontroloři rozpočtu a tudíž z toho pro nás vyplývá otázka. Tam, kde dochází k libovolným překrýváním, tam to je obtížné, protože nakonec musí přece být jasné, jaký charakter mají projekty mít, co je kvalifikuje pro to, aby byly financovány z MFF a jaké jsou projekty, které mají jasně být z tohoto programu financovány. Když řekneme, že to jsou programy, které mají mít stejná opatření eh, a lze to vlastně financovat z obou nástrojů, tak tady vytvoříme spíše libovůli a nejasnost ve vytváření programu než skutečný synergický efekt. No, protože jinak si to nedokážu představit, jak tedy tady mají vzniknout synergie při té omezené částce prostředku. A vytvoříme a to je tedy má obava, že vytvoříme situaci, že za tři roky nám Evropský účetní dvůr řekne, je vlastně naprosto nejasné, jaké projekty jsou financovány z toho a jaké mají být financovány z Evropského strukturálního fondu protože když nějaký program se financoval z ESF a teď najednou jiný, který byl financován tady z toho, kdyby z toho prostě něco vzešlo jasného, ale těžké bude, když na konci se to potom všechno bude odehrávat jenom v jednom členském státu, anebo když nějaký projekt bude placen, a to bylo ještě horší z obou zdrojů, anebo pakliže projekty budou jednou placeny z jednoho a jednou z druhého fondu. E, protože ISF, jak všichni mm, víme, je placen ze sdíleného řízení, zatímco, mm, pokud jsem to správně pochopil, tak tento program by měl být pouze komunitárně hrazen. E, čili řeknu možná trochu zlomyslně. Ehm, tady eh, musíme zabránit metodickým překrýváním a je třeba, já přál bych si více rozlišenosti a více jasných formulací než prostě ty vytoužené synergie. Těch bych se radši zřekl, kdyby to bylo jasnější. Komise si vyhrazuje eh, oblasti, které má pokrývat eh, tento program definovat v procentuálních dílech. A sice eh, moci ročně měnit tyto procentuální sazby, to bych rád jasně omezil. Ehm, necítím se dobře v situaci, kdy se má rozhodovat podle politických priorit, které se mohou měnit na základě nejrůznějšího tlaku v Evropské radě. Hmm, to by potom mohl každý nástroj být přinucen k tomu, aby prostě se řídil podle politických priorit rady. Tady musíme mít jasné meze stanoveny. A měl bych radost, kdybychom tady měli každoročně monitoring, abychom, aby, mohla, aby mohl tento výbor a komise společně rozhodnout o tom, jak tento program řídit. A ne každé dva roky jednou za rok. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A na tomto místě dovolte, abych tady přivítal Kristýny Asturias, kdybyste byla tak laskavá, paní Asturias, a řekla nám něco, reagovala na otázky zpravodaje. Děkuji vám velice rychle, protože eh, otázky byly směřovány na mě. Co se mě eh, týče zaměňování těch dvou programů, o kterých jste hovořil, chtěla jsem vám velice poděkovat za tuto otázku protože to je otázka, kterou si také kladu, ale eh, sociální program a tento program jsou komplementární a bylo to tak stanoveno ve článku 8. Evropský sociální fond organizuje projekty na národní, regionální a lokální úrovni, zatímco program EPSI má daleko širší panevropskou dimenzi čili záměna není možná. Ptal jste se na příklady eh, programů. Jedná se eh, například o sbírání statistických údajů, o zmapování metod mezi členskými státy, analýzy, výzkumy a jejich srovnání. Jsou to specifické programy. EPSI není tedy evropským programem. Co se týká finančních nároků, já bych vás ráda vyzvala k tomu, abyste si přečetl výsledek programu Progres. Mohu to dát k dispozici sekretariátu vašeho výboru. Ehm, tato mm, evaluace tvrdí, že program Progres přinesl velice pozitivní výsledky s tím obálkovým programem, se kterým se počítá taky pro tyto programy a který umožňuje rozvoj a legislativních iniciativ v Evropské unii a přinesl přidanou hodnotu. A finanční a administrativní řízení je dostatečně jasné. Souhlasím, že můžeme diskutovat společně o dosažených výsledcích a co se týče té procent, těch procentuálních částí, ty odráží prostě každou konkrétní aktuální situaci a co se týče politických opatření inovace, děkuji mnohokrát. Ja, vielen Dank, Frau Děkuji vám, paní Asturias, a tím můžeme tento bod ukončit. Chci se zeptat pana Gajera, jestli chce ještě něco dodat. Tomu tak není a proto se dostáváme k dalšímu bodu na E, pořadu jednání Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci a pracovatel stanoviska je pan Jorgo Chacimarkakis. Děkuji, pane předsedo. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl založen v roce 2006. Byl to dopad proti evropské nálady v některých členských státech. Především jsme to také viděli ve Francii, kde stroskotalo referendum o Evropské ústavě a tím pádem tady vznikl dojem, že bychom tyto špatné nálady mohli takto změnit. Tak také někteří poslanci v tomto Evropském parlamentu to viděli velice kriticky, protože evropská úroveň není recept na všechno. Tento fond má rozpočet 500 milionů euro a to jsou také e, zbytky financí ze zemědělství a právě proto se tímto fondem také zabývá výbor pro zemědělství a další výbory Nejvyšší čerpaná částka byla 133 milionů, to znamená, že ochota čerpat z tohoto fondu není vysoká. Přesto ty tyto prostředky se především mají využívat především pro další vzdělávání, což je velice vítaná příležitost, ale protože neexistují dostatečně jasná kritéria a tato kritéria nebyla jasná v roce 2006 a právě proto byla tato kritéria konkretizována v roce 2009 a nyní dochází k dalšímu, k dalšímu zpřesnění kritérií lidí a tím se také zabývá tato zpráva, toto stanovisko a k ní byly také předloženy pozňovací návrhy a já bych nyní chtěl jednotlivé návrhy projít. První Eh, se týká spolufinancování. Doposud bylo spolufinancování ve výši 50% a toto spolufinancování má být zvýšeno na 65% s předem stanovenými kritérii, ve kterých případech lze spolufinancování zvýšit. A také chceme zahrnout eh, o farmáře a také osoby samostatně výdělečně činné, protože jsou to také zbytky finančních prostředků z Fondu zemědělství, protože globalizace se může týkat i farmářů a osob samostatně výdělečných činných. A také ekonomická krize jako taková, to je další pozměňovací návrh, by měla být také dalším důvodem pro čerpání prostředků. To znamená, že tady musí být eh, prokázána vazba na krizi a právě proto také eh, je nutné dostat uhrazeny závěrečné náklady a zatím je to možné do výše 5%. Kontrolní možnosti komise mají být rozšířeny. Jestliže platby se poskytnou hned na začátku ve výši 100%. To je zvláštnost tohoto fondu, že je možné hned na začátku získat 100% prostředků. A tady parlament požaduje, aby v těch případech, kdy k tomu dojde, aby kontrolní možnosti komise byly rozšířeny. To znamená, že to je prvek, který v žádném jiném podpůrném nástroji není. To je pozměňovací návrh 5. Potom chybné platby, kterých jsme si všimli, tak tyto chybné platby se mají okamžitě započítat a mají být takto tyto chyby odstraněny. A jestliže finanční zájmy EU jsou poškozeny, pak by také měly být realizovány sankce, o čemž hovoří pozměňovací návrhy 10 a 11. Dále chceme větší transparentnost v komisi. E, komise musí ukázat, že tento nástroj je účelný a že se nenahrazují pouze platby z národních rozpočtů, protože v minulosti jsme měli ten dojem, že se takto nahrazují jednoduše eh, prostředky, které měl vydat národní stát. Také chceme zapojit do celé akce účetní dvůr. Do posud účetní dvůr zapojen nebyl, protože eh, prostředky zatím nejsou zmíněny ani v MFF a právě proto chceme silnější roli účetního dvora. Jsou pozměňovací návrhy 8 a 9 a poslední pozměňovací návrh 12 se týká přenesených pravomocí a tyto přenesené pravomoci platí od Lisabonské smlouvy. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, pane zpravodaji a nyní žádám pana Lebrána z komise o jeho stanovisko. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych učinit pár poznámek po té, co jsem si vyslechl pozměňová zpravodaje. Myslím si, že by bylo užitečné připomenout, že možná můžeme mít eh, odlišnou eh, historickou koncepci tohoto fondu. Tento fond nemá za úkol posílit ani symbolickou popularitu Evropské unie. Vždycky byl definován jako užitečný nástroj pro prokázání evropské solidarity tváří v tvář propouštění a restrukturalizacím, které mohou vyplynout se, se světové globalizace ze, promiňte, z globalizace ekonomiky víme, že může být prospěšná, ale může mít také negativní dopady. A že tedy v tomto případě je důležité prokázat určitou solidaritu s pracovníky, kteří bohužel mohou těmito dopady trpět. A proto v tomto případě pracovníků v Evropské unie se počítá s větší a důležitou restrukturalizací a tudíž my se snažíme zasáhnout, abychom usnadnili možnosti pro propuštěného pracovníka nalézt práci na základě určitých prostředků, kterým říkáme aktivní politika na trhu práce. A můžeme říci, že máme takřka 100 tisíc pracovníků, kteří byli příjemci prostředků z tohoto fondu a jistě to pro ně nebylo jenom symbolicky, bylo to pro ně skutečně opravdová pomoc eh, v zájmu solidarity. Také se domnívám a chtěl jsem poděkovat panu Spravodovi za jeho podporu, co se týče otevření se také zemědělství, protože do současné doby mm, eh, to vypadalo s programem tak, že zemědělské programy, zejména tedy eh, mladí, malí nezávislí mm, eh, zemědělci nebyli pokryti. Děkuji za toto otevření. Myslím si, že to je velice důležitý v rámci spravedlnosti. Co se týče eh, hospodářské krize, Měli jsme v roce 2009 a následující hospodářskou a finanční krizi, kterou jsme tedy pomohli. Měli jsme vlastně rozšíření nezbytnosti reakci na ní, protože předtím to byla pouze globalizace, teď to byly i důsledky krize. Je třeba vědět, že tyto výjimky se zastavily koncem roku, že Rada již nedospěla ke zhodě. Návrh komise pro pokračování této výjimky je stále ještě na stole, až tedy Rada a parlament, třeba že parlament podpořil toto rozšíření té výjimky. My jsme tady teď předložili také určité odůvodnění pro krizové okamžiky, abychom mohli pokryt různé krizové okamžiky, hospodářské krize, ale také krize, která může být krizi ekologickou a která, to mohou být prostě věci, které mohou trvale poškodit výrobu na lokální či regionální úrovni. Čili možnost podpořit v krizové situace pracovníky je dobrá věc, protože v současné době na úrovni rady to zatím tak není. Je tady e, zvláštní specifikum a to jsou platby, e, které, to jsou ty jednotné e, nebo jedinečné platby ze 100%. A protože jsme mimo finanční rámec, všechno má zapotřebí jaksi účast mm, určit těch dlouhých období, aby se to všechno mohlo zúčtovat, aby se mohlo zúčtovat prostě eh, to vypovězení zaměstnance, potom musí komise evaluovat ten program a vidět, zda respektuje určitou sérii kritérií, která byla definována nařízení a pak se dá návrh komisi diskutovat to na úrovni rady a na úrovni parlamentu, čili velice často jsme konfrontováni s obdobím, které trvá skoro rok až dva mezi tedy tím, co bylo pracovníkovi vypovězeno pracovní místo a před výplatou. To znamená, že členské státy už investovaly část peněz a proto je užitečné, abychom mohli masivně zasáhnout dříve. <clears throat> Protože celá řada členských států uh, očekává také ano zelené světlo od daňových úřadů, než začnou reagovat. A proto je dobré, abychom my měli schopnost rychle dát ty peníze potřebným příjemcům, protože občas máme právě toto dlouhé spoždění a my to chceme pokryt právě tou změnou. A rád bych také připomněl, že když hm, vy jste hovořil o kritériích, tento fot má docela přesná kritéria. Můžeme to prokázat na té skutečnosti, že až do současné doby žádný požadavek o intervenci nebyl zamítnut na úrovni parlamentu a na úrovni rady. Když to srovnáme například s čerpáním fondu pro katastrofy, tak je to úplně nesrovatelné. Ehm, a to je na základě kritérií, která naleznete v úpravě znění. Co se týče uplatňování sankcí, které navrhujete, Až do současné době vždy je možné navrhovat sankce, ale domnívám se, že a ukazuje to naše zkušenost, až do současnosti jsme vlastně nikdy neměli příležitost mm, eh, na základě kontrol, které jsme prováděli a naše auditní jednotka provádí velice často kontroly. Až do současné doby jsme neměli žádné zneužití těchto prostředků. Účetní dvůr také provedl analýzy eh, GF, což je fond, který by mohl vlastně také odpovědět na jednu vaši poznámku, jakým způsobem se v současné době řídí tento fond a který vám může dát analýzu současné situace. Co se týče dalších bodů, zejména toho bodu, který je spojen s iniciativou členských států, s příspěvkem, čemu můžeme říct, jak si technická pomoc, kterou vy mm, definujete 5%, Normálně v současné době je to 4% eh, v specifických případech, které už se nebudou stát, eh, když je to tedy ospravedlněno vnitrostátním orgánem, například v případě malého, středně velkého podniku, eh, protože lze pracovat také na odvětvové úrovni ta prostě skutečnost, že je možné zúčtovat tyto e, podniky, že je možné pomoci pracovníkům, kteří jsou geograficky rozstýleni, potřebují důležité náklady, takže může dojít prostě k evidentním případům, ale je třeba prostě jak si prokázat, že tady je nezbytná určitá flexibilita. Myslím, že se také odkazujete na kritérium, která byla eh, definována z těch pěti na 140%, ale myslím si, že je třeba na, nalézt rovnováhu. Eh, protože přesná kritéria eh, jsou přísná kritéria. My máme přísná, například co se týče typu regionu počtu propuštěných pracovníků, ty jsou dostatečně přísné, ale já si myslím, že zároveň je třeba dbát na určitou pružnost, abychom skutečně mohli co eh, nejpřírodnějším způsobem zareagovat na situaci, ke které dojde v určitém členském státě. Takže eh, z těch 50 na 75 bude záviset na řadě kritérií ale myslím si, že se jedná pouze o dosažení rovnováhy mezi precizními kritérii a určitou prostě flexibilitou žádoucí. Skutečnost, že by se ve zprávě měl opřesnit počet pracovníků, kteří najdou nějaké stabilní pracovní výsto během roku, to může být prvek, který může být užitečný. Rád bych vám řekl, že na radě jsme diskutovali, jak jaká je vlastně definice stálého zaměstna, stálého pracovního místa. I to vyvolává četné diskuse. To si myslím, že jsou tedy mé připomínky a doufám, že jsem vám mohl pomoci ve vaší práci. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane Levane. Máte ještě nějakou připomínku, pane zpravodaji? Bitte schön, Herr Tak prosím, pane Hatzimakakis. Mě velice těší optimismus komise, že tedy těch 133 eh, milionů, eh, že to byla tedy eh, maximální požadavky, tak to už co si říká, takže určitě poptávka je, ale zdaleka nedosahuje těch 500 milionů ročně. To je znamení dobré i špatné zároveň. Evropská unie sice má možnost intervenovat, ale nic si nepředstírejme pokud jde o to, abychom byli jaksi přítomni, ale eh, to prostě nic neznamená, tak to jsou v podstatě jenom eh, vydané prostředky. To je jenom eh, přerozdělovací mechanismus, nic víc, poněvadž ty prostředky se stejně tak nebo tak vrátí zpátky členským zemím, to jsou jenom zbytky. Já ovšem jsem rád, že tady jsme svědky velice rychlé a flexibilní reakce. Tady na jedné straně bychom eh, se neměli bránit eh, přísnějším kritériím a myslím, že někde jdeme jenom na půl cesty, takže já vám děkuji za vysvětlení a budu vás nadále sledovat. Děkuji. Takže a ještě pan Lebrá. Ještě pan Lebrá. Děkuji, pane předsedo, promiňte, zapomněl jsem ještě zareagovat na jednu připomínku pana zpravodaje. Domnívám se, že třeba si připomenout, že se jedná o fond, který je mimo rozpočet který má maximální kapacitu zmobilizovat 500 milionů, ale skutečnost, že se tento fond nepoužívá, nespůsobuje žádné problémy pro prvky, které se nacházejí v eh, rozpočtovém rámci. Tento fond je komplementární k akcím, které mohou eh, učinit eh, podniky, Evropský sociální fond a veřejnost, veřejné prostředky. Kdyby všechny státy měly systém, který by umožňoval řídit restrukturalizaci, co možná nejefektivněji, nemuseli bychom zasahovat a to by bylo výborné. To by byl cíl sociální politiky, abychom tady používali 0 euro. Čím lépe budeme využívat peníze, tím lepší bude sociální situace. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám ještě jednou, pane Lebráne, za toto doplnění. A ukončujeme tento bod. Eh, a dostáváme se nyní k našemu poslednímu dnešnímu bodu jednání, a to je eh, rozpočet 2013, mandát pro trialog, který se nyní chystá. A já dám slovo Kristofu Filnerovi, našemu zpravodaji, a prosím ho o jeho stanovisko. Děkuji. A já myslím, že to zvládneme velice rychle. Já myslím, že eh, je taková tradice, že to eh, vždycky následuje eh, pro toho člověka, který je spravdem pro absolutorium. Ve svém stanovisku jsem se rozhodl soustředit zejména na jednu věc, a to je skutečnost, že zde máme ještě závazky, které nejsou naplněné. Myslím tady v rozpočtu. Hlavně se odvozují od víceletých programů, zejména soudržnosti například. je vidět, a já to tady také poznamenávám, že těch prostředků přibývá. V roce 2010 bylo o 10% víc a my víme, že samozřejmě by to mělo kolísat, to je v pořádku, jestli to kolísá v průběhu programovacího období a to, eh, tím spíš, že máme ekonomickou krizi. A to by vlastně mohlo tak nějak naznačovat, že eh, trošku tady chybí absorční kapacita v této situaci. A my tedy, až budeme debatovat o návrhu rozpočtu na rok 13, bude důležité zvážit, zda čínské země opravdu mohou absorbovat alokované prostředky. Z tohoto důvodu říkám, že jako v roce 2013 to prostě se dá zvládnout příštím víceletém rámci. No a v neposlední řadě ještě musím zmínit skutečnost, že máme velkou debatu o zdrojích, o typech zdrojů a v Evropě jsou určité precedenty, které jakoby jakom eh, se každý týden snažili vymýšlet nový vlastní zdroj. A samozřejmě, že to má různé dopady na ekonomiku. Čili eh, náklady příležitosti, tedy eh, různého, různých typů příjmů tak na to bychom se měli pečlivě zaměřit a pečlivě to vyhodnotit, než se pro ně, který z nich rozhodneme. Uh, Takže jak jsem řekl, je to taková jakási výzva vyjednavače, aby se zaměřili na otázku nenaplněných eh, přislíbených prostředků, tedy závazků a na absorční kapacitu na straně členských zemí. To je všechno. Děkuji, Kristofere. V souvislosti s touto zkušeností, tedy s absorční mírou a absorční kapacitou, té, eh, v souvislosti s strukturálními a kohezními fondy, tak eh, jak já jsem to měl ve své zprávě, tak eh, to, co říkáte vy, tak to já mohu naprosto podpořit. Nicméně hm, požádal bych paní Jennifer Brown z komise, aby nám k tomu něco řekla. Děkuji vám. Především pokud se týče návrhu rozpočtu na rok 13, komise by měla přijmout rozhodnutí zítra a pan komisař eh, Levandovský zítra odpoledne půjde do výboru KOBO, eh, kde bude prezentovat eh, návrh rozpočtu, čili já zatím tedy mm, vyčkám tohoto rozhodnutí. Pokud se týče těch Eh, eh, reálu těch, těch nevy, eh, nevybraných nesplní závazků. To, to vlastně je problém od roku 7. To reál, to je vlastně buď dobré nebo špatné, špatný důsledek je toho, jak se přidělují tyto závazky a Eh, de facto my eh, vždycky vezmeme eh, platby a závazky v vršním rozpočtu. Jinak samozřejmě ten reál tady kolísa více plateb je na začátku a potom opět na konci období, takže my ten reál teď máme poměrně vysoký, ale prostě ono se to trošku vyrovná na konci období zhruba 50% rád, pokud se týče koheze, to je, mm, to je zvláštní kapitola, to vlastně eh, je výsledek eh, krize. Existuje spousta způsobů, jak můžeme se mm, tady vyrovnat s tím projemem reál. Jednak eh, můžeme mít v novém rozpočtu menší objem závazků, všem eh, to je problém potom eh, ročního plánování. No a druhý možnost je zvýšit úroveň výplaty peněz, ale to skutečně může být politicky velmi obtížné a zejména rada se proti tomu může stavět. No a pak je tady ještě možnost eh, rušit závazky. Všem to je samozřejmě otázka eh, jasných pravidel M plus 2, M plus 3. Ten problém samozřejmě musíme řešit. A jak řekl pan zpravodaj, je to důležité v kontextu rozpočtového vyjednávání. hlavním prvkem je to, že v rámci vyjednávání se dostaneme do situace, kdy se nám daří překlenout propast mezi platbami a závazky. V minulých dvou obdobích se ukázalo, jaké jsou zde potíže tím, že tedy závazky eh, tedy nutně rostou, zatímco platby zůstávají na stejné úrovni. Dobře, děkuji vám za tuto odpověď. Takže bylo to správně 207 milionů na konci roku 10, ne, 11, na konci roku 11 to bylo, dobře, děkuji. Děkuji vám. A ještě pan zpravodaj. To je ale spousta peněz. To, to až má člověk z toho strach. Jenom eh, tak dvě věci mě tady napadly. Možná, že eh, ty zbytky z absolutoria, to možná, že bychom se na to mohli v budoucnu ve výboru více zaměřit. Já vím, že my jsme to mnohokrát už udělali, že jsme tady eh, zvýšili úroveň plateb a trošku jsme se snažili urychlit eh, boj proti důsledkům finanční krize. No, já si myslím, že pokud opět zvýšíme platby nebo to prostě urychlíme, M plus 2 a tak dále, tak zas budeme mít větší chybovost. Když změníme pravidla, tak já z toho mám spíše strach. A já si myslím, že skutečně ve výboru bychom se tomu měli pověnovat. No a ještě v neposlední řadě eh, já eh, doufám, že se dopracuju k nějakým eh, číslům. Zatím tedy jsem se k tomu nedostal podrobně, ale pokud se týče RALu, otázka je, kterých zemí se to týká. A je to opravdu tak, Protože ano, skutečně má tady určitý vliv finanční krize, ale je to opravdu tak, že tedy největší RAL eh, souvisí se zeměmi, které jsou opravdu v finanční krizi. Já myslím, že bychom se do toho měli ponořit ještě hlouběji, abychom viděli, jak je to rozložené mezi programy, mezi zeměmi, abychom tedy viděli, jestli skutečně je to ten problém, o kterém se domníváme, že Eh, to z něho pramení. Takže to je v podstatě pro další debatu. Děkuji, Kristofere. Já myslím, že eh, parlament eh, určitě tedy předloží už jednou zprávu, když budeme tedy popisovat absorpční kapacitu, poněvadž tady je mezi jednotlivými členskými zeměmi obrovský rozdíl. To se týká strukturálních Eh, fondů mm, nebo kohezních fondů, velice dobrá absoluční úroveň například v Estonsku a eh, pak jsou některé, kde je to spíše mizerné, ale já tady doufám, že máte pravdu, že skutečně bychom se eh, na to měli podívat detailněji, proč, jaké důvody, poněvadž prostě říct jenom, že se budeme hrát s tou měrou spolufinancování, tak to je příliš snadná cesta. Otázka je, jestli nám komise může odpovědět eh, na otázku, jak by se ty fondy měly dále eh, rozvíjet. Můžete nám říct něco o těch realech? Je to prostě, týká se to určitých rozpočtových položek, nebo eh, to by bylo určitě velice zajímavé v naší další debatě. Děkuji. Největší část, hlavní část RALu, to asi 50%, to je kapitola 1b, čili strukturální záležitosti. A e, ještě tedy v souvislosti s rozvojem venkova, což je něco podobného. Čili dohromady tyto dvě oblasti to stvoří dvě třetiny RALu. Co se absorpce týče, zdá se, že určité urychlení tady je a ono se to ukázalo zcela jasně na konci roku 2011, kdy jsme byli přímo zaplaveni požadavky na platby ze strany členských států, což znamená, že v roce 2011 jsme nestačili zpracovat 11 miliard plateb. Eh, něco z toho bylo díky tomu, že ty požadavky přišly poměrně pozdě a nestačili jsme to zpracovat, ale část tedy bylo eh, dáno tím, že jsme narazili na možnosti eh, přislíbených částek. Jakmile začnou platit pravidla M plus 2, M plus 3, tak eh, my si myslíme, že to podpoří státy k, v dosahování a naplňování absorpce. Ano, děkuji vám, paní Brown, děkuji vám a tím jsme dospěli také na konec našeho dnešního pořadu jednání. Já děkuji kolegům, děkuji zvláště srdečně také sekretariátu, který nám připravil skvělý program, včetně slyšení ta příprava byla opravdu velmi dobrá. Děkuji také všem účastníkům z jiných institucí a také děkuji překladu. Tím uzavírám zasedání.